zahrnuli do této kapitoly, tkví v tom, že z etického eh, pohledu je to sporné nebo nehumání, ale to nejsou důvody, proč tyto případy zmiňujeme. Je to tady proto, že je tam nedostatečná transparentnost mezi financováním z veřejných zdrojů a výnosů na straně migrantů. Potenciální výnos až 9 milionů eur eh, vybráno od eh, migrantů. Komise neprezentovala dostatečně jasně, stejně tak to neprezentovaly třetí instituce. Děkuji, paní předsedkyně. Já herzlichen Dank. Srdečné díky. Předtím, než dám slovo panu komisaři, tak bych chtěla udělat ještě jednu připomínku. Vy jste pro nás velmi žádanou osobou bylo velmi těžké s vámi domluvit termín. Eh, snažíme se, aby tu komisaři byli přítomní. Eh, předpokládáme, že jste spolehliví, my jsme spolehliví, bylo by dobré, kdyby komise byla spolehlivá. My jsme eh, tedy sestavili dotazník, mělo, odpovědi měly přijít 18. ledna v 17. 17 hodin a dostali jsme ho sobotu teprve 12, ve 12.25, což eh, je poměrně pozdě, protože v pondělí už máme zasedání výboru, to znamená, že jediný čas, kdy jsme ho mohli studovat, byl v sobotu večera v neděli a troufám si říct, že poslanci mají v, tak, eh, v takový čas něco jiného na práci, než číst vaše odpovědi na dotazník. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji všem dobré ráno. Dovolte mi, abych nejprve reagoval na to, co jste řekla. Bohužel 20. listopadu jsem byl tedy vyzván, abych zastupoval komisi v Polsku. Eh, já jsem skutečně velmi žádaným komisařem, možná tím nejžádanějším, což stěžuje moji práci, ale děkuji eh, vám za pochopení. Já eh, tedy musím poskytnout odpovědi na vaše otázky. Je to je mi ctí a potěšením a je to také moje povinnost. Vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, milí členové, milí, milí pane Itele, člene účetního dvora. Jsem rád, že jsem opět u vás ve výboru, abychom společně diskutovali o finančním roku 2016. Dovolte mi, abych řekl, že to byl nejobtížnější rok mého, za mého působení v roli komisaře. Rád bych nejprve poděkoval účetnímu dvoru a jeho zpravodaji za velmi komplexní, podrobnou analýzu a prezentaci výdajů, a to jak v oblasti migrace, tak v oblasti vnitra. Největšími úkoly v roce 2016 mm, tedy e, ještě jednou bych rád zdůraznil, že z hlediska bezpečnosti byl rok 2016 velmi náročný, protože jsme stáli před obrovskými úkoly musím říci, že v předcházejícím roce nás trochu překvapilo to, co se odehrálo v našem sousedství. V roce 2016 to bylo velmi náročné, protože se odehrála celá řada teroristických útoků. Komise se i nadále snažila bojovat na všech frontách, tak, aby byla schopna reagovat na velmi palčivou krizi. V oblasti migrace jsme i nadále nabízeli bezprostřední řešení situací v terénu. Nicméně naší prioritou bylo i to, abychom šli dál za ta ad hoc opatření, abychom pokročili na všech frontách v rámci našeho komplexního přístupu k řešení migrace. Naše snaha se soustředila především na to, abychom zachraňovali životy na širém moři, abychom chránili uprchlíky, které, kteří potřebují ochranu, abychom tedy pomáhali Řecku a Itálii, abychom vraceli migranty, kteří neměli nárok na to získat v EU. Snažili jsme se zároveň posílit ochranu našich vnějších hranic a rozšířit možnosti bezpečné a legální migrace. Musím říci, že byť jsme naráželi na obrovské potíže, podařilo se nám ve všech našich oblastech činnosti docílit úspěchu. Uvedu příklad. Rok 2016. V roce 2016 bylo tedy z Itálie a Řecka přesunuto 9656 osob. Díky naší neutuchající snaze tato, toto číslo vzrostlo od té doby na 33 140 osob, což představuje 93 všech žadatelů, kteří na takový přesun mají nárok a kteří byli registrováni, což je tedy jednoznačný úspěch. Mohu vás informovat, že podobný pozitivní trend je možno zaznamenat i v rámci toho znovu usazování. Podařilo se tedy eh, přesídlit osoby na základě dohody mezi EU a Tureckem. Eh, obdrželi jsme 31 žádostí v rámci, 39 tisíc žádostí v rámci eh, nového plánu komise pro 50 tisíc znovu usídlování v roce 2019. My jsme navrhli, že tady posílíme legislativu a budeme se snažit, aby byla naprosto vhodná pro tento účel. Snažili jsme se provádět koordinaci mezi členskými státy a pomáhat všem krokům v terénu. To znamená, že jsme podporovali i nadále vytváření hotspotů a prosazování systému znovu usídlování a přemístování. Další oblast, oblast bezpečnosti. I nadále jsme bojovali proti terorismu, radikalizaci, organizovanému zločinu, obchodování e, s lidmi a kybernetické kriminalitě. Na podporu této politiky se DG Home podařilo navýšení rozpočtu z 1,7 miliard euro v roce 2015 na 3,2 2 miliardy euro v roce 2016. Považme, že to je 19% nárůst. Absorpce eh, dostupných finančních prostředků se v mnoha oblastech taky eh, zvýšila. Ten nárůst rozpočtu byl tady o 90 Na tomto pozadí tedy mohu konstatovat, že Evropský účetní dvůr dospěl k tomu, že DG Home spravovalo evropské prostředky víceméně uspokojivým způsobem. Auditoři poukázali na určité nedostatky, slabá místa, například pokud jde o eh, tempo plate v rámci eh, společného fondu pro azyl a migraci a také pokud jde o fond pro vnitřní bezpečnost. Nicméně od té doby došlo k zásadnímu zlepšení také na tomto poli. Především můžeme konstatovat, že platby z roku 2017 se eh, zvýšily více než třikrát ve srovnání s rokem 2016. A kromě toho můžeme konstatovat, že částky, eh, které byly přišknuty na základě, dejme tomu, smluv, dosáhly 36 eh, pro AMIF a, eh, a 36 pro ISIF. Komise tady ve svém prohlášení o věrohodnosti účtů se opírá o audity, systémy kontroly a také audity individuálních projektů v rámci celého programového období. Tyto audity jsou zároveň příležitostí pro členské státy, aby přijali nápravná opatření, pokud jde o systémové nedostatky jsou příležitostí i pro komisi. Díky nim komise může zajistit, že vykázané výdaje jsou eh, legální a řádné. Kromě toho komise zavedla kontrolní standardy, které se opírají o mezinárodně uznávaná pravidla. Vnitřní kontrolní standardy tedy zohledňují poznatky Evropského účetního dvora, které se k nám dostaly v roce 2015, respektive během eh, udělování absolutoria za rok 2015 a také na základě doporučení vnitřního auditu komise. V roce 2016 eh, DG Home započalo s prováděním nového výkonnostního rámce, který se opírá o zvláštní cíle a indikátory výsledkové indikátory. Pokud jde o oblast migrace, tak tyto indikátory ukazují, že došlo k jasnému pokroku, a to především v tom, že se nám dařilo lépe zachraňovat životy na širém moři, že jsme e, poskytovali lépe ochranu uprchlíkům a že jsme tedy celkem zvládali e, migrační toky. To podstatě i dokresluje zvláštní zpráva účetního dvora o hotspotech, která jasně vyzdvihuje přidanou hodnotu celého systému těch hotspotů. Více než 2260 261 Eh, tisíc migrantů tedy přijelo do těchto hotspotů eh, mezi lety 2016 a 2017. Systém hotspotů eh, tedy umožní těmto lidem, aby byli řádně vyšetřeny lékařem, aby tedy byly jim odejmuty odtisky prstů a aby byli zároveň řádně informováni o svých právech. Na jednom jediném místě, tak mohou být eh, okamžitě podrobeny celému postupu a to samozřejmě přispěje k rychlému rozhodnutí o jejich statutu. A nyní se pojďme vrátit k oblasti bezpečnosti. Indikátoři ukazují, že došlo k pokroku směrem k plnění našich klíčových priorit. To znamená boj proti terorismu, radikalizaci, organizované kriminalitě, Eh, obchodování s lidmi a také kybernetické trestné činnosti. Dovolte mi, abych například zdůraznil, že DG Home i nadále předkládá doporučení členským státům, pokud jde o využití šengenského informačního systému. To vedlo ke skvělým výsledkům. Počet uh, Prostě poplachu v rámci SIS tedy dosáhl 7,8 miliard eh, ke konci roku 2016. Počet přístupů do SIS na, eh, ze strany eh, zodpovědných orgánů vzrostl z 2,9 miliard v roce 2015 na 3,9 miliard vstupů v roce 2016 Počet schod v rámci SIS také narostl za stejné období o 30 Podobné je to eh, s užitím informačního výzkumného eh, informačního systému Europolu Siena i jeho využití vzrostlo v roce 2016. Eh, celkem tedy bylo vyměněno 870 tisíc informací No a nyní se pojďme podívat na další kroky. Jaké jsou plány komise do budoucna? Budeme se snažit tedy doplnit všechny ty zbývající kamínky, mozaiky v, migra- v oblasti migrace a bezpečnosti. Komise se v roce 2017 snažila revidovat migra, eh, migrační agendu a v této souvislosti identifikovala oblasti, kde je potřeba posílit naše snahy. Eh, v prosinci jsme představili sdělení o budoucnosti vnitř, vnitřní a vnější dimenze migrační politiky. V souladu s tím komise bude i nadále pokračovat v této práci v roce 2018, bude se snažit doplnit chybějící prvky v agendě pro migraci, bude se snažit zavést velmi komplexní solidní rámec do budoucna, který se bude opírat o solidaritu a zodpovědnost. Pokud se máme podívat na naše hlavní priority eh, v roce 2018, tak posílení solidarity bude nepochybně jednou z nich. Eh, budeme se snažit tedy zároveň posílit pravidla zaměřená eh, proti teroristickému obsahu, který je eh, tedy rozšiřován online. Budeme popáhat členským státům v tom, aby bojovali proti radikalizaci a zároveň tedy zlepšíme akční plán na eh, ochranu veřejných prostorů, prostor. Eh, milí kolegové, já vám děkuji za pozornost a velmi se těším na nadcházející diskuzi. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, a není má slovo pan zpravodaj, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A srdečné díky účetnímu dvoru, panu Italovi, za jejich zprávu, který je vlastně základem pro absolutorium pro komisi za rok 2016 a děkujeme také panu komisaři Avramopoulosovi za písemné zodpovězení otázek. Paní předsedkyně o tom již hovořila ty odpovědi ohledně těch 34 otázek dorazily až eh, v neděli, takže nyní se musíme urychleně podívat na to, jak bychom zareagovali. My jsme nyní na začátku roku 2018 a chtěl bych při této příležitosti popřát všem klid a mír z hlediska spolupráce. Ale my hovoříme o absolutoriu za roku 2016. A e, rok 2016 byl poznamenán následkem roku 2015 silným migračním hnutím o vnějších hranic EU a to v podstatě také vedlo k tomu, že v oblasti DG Home jsme nedosáhli těch řádů eh, velikostí jako v ostatních politických oblastech. Tak jak o tom nyní bylo hovořeno v souvislosti eh, s touto diskuzí s panem komisařem a v souvislosti s našimi otázkami. Ty platby, které roku 2016 v té příslušné oblasti byly použity z hlediska migrace, byly 1,6 miliard eur. Ostatně ty politické otázky, které se s tím spojují, jsou samozřejmě eh, velmi důležité. Je to otázka zvládnutí migrace, zvláště z hlediska vnějších hranic a zaopatření lidí, kteří k nám přicházejí. To je otázka, která je stále na špici našich eh, priorit z hlediska Evropské unie a v mnoha případech eh, se tady musíme odkazovat na princip solidarity, což je vlastně hnacím motorem EU, ale ve skutečnosti nevidíme, že by tento princip byl uplatňován. Takže zvládnutí migrace a integrace a zajištění ochrany těchto přistěhovalců, kteří k nám přicházejí, to je věc, která rozděluje členské státy. Takže mm, mm i na úrovni eh, rady eh, členské státy nebo někteří z nich eh, nenásledovali rozhodnutí, které bylo přijeto, takže v Evropské unii vlastně došlo k politické krizi a to ve formě nebývalé. A, takže to je e, záležitost, která se objevila jako jakási reakce během roku 2016. A proto přijetí těch opatření je o to důležitější. A pan komisař některé tady pojmenoval. Co se týče transparentnosti, účetní dvůr ve své výroční zprávě říká, že to je jeden z požadavků z hlediska těch prostředků, které jsou používány na řešení migrační krize. To je samozřejmé, je pravda, že tady není zvláštní eh, rozpočtová polička. Dále tady je nutná transparentnost z hlediska plateb. Eh, tady máme celou řadu nových nástrojů, které byly vytvořeny a byla tady snaha také eh, aktivovat eh, další dodatečné eh, prostředky. Bylo hovořeno tady o té celkové částce z hlediska komise a i zde ty přístupy nejsou úplně jasné. My sdílíme stanovisko účetního dvora, který volá po transparentnosti a specifické strukturalizaci v této oblasti také co se týče roku 2016. A co se týče compliance a této otázky, takže mm, tady nebyly zprostředkovány nějaké eh, procenta chybovosti. Co se týče roku 2015, bylo stanoveno, že platby pro migraci a integraci a bezpečnost jsou jaksi realizovány mm, pomalým způsobem. Roku 2016 jsme zaznamenali výrazné navýšení, což samozřejmě bylo zřejmé z hlediska situace. A co se týče zprávy těch jednotlivých eh, programů, co se týče AMIF a ISF, tak tyto fondy byly analyzovány, bylo tady konstatováno určité spoždění, takže my budeme požadovat na komisi a na členských státech, aby zlepšili situaci v této oblasti. Co se týče výkonnosti, tedy performance, což je také důležité, tady mám několik připomínek. Ty zřízené hotspoty fungují ne úplně bez zádrhelů. Ta kapacita Řecka a Itálie, což jsou státy, které jsou bezprostředně na té vnější hranici EU, eh, byla mobilizována. Jsou to země, které v podstatě musí přejímat to velké, tento velký počet. A kapacita byla stále nepostačující. Také co se týče mm, nezletilých jedinců, i to nebylo uspokojivé. Tady Eh, bylo také konstatováno, že přesidlování těchto přestěhovalců do jiných států neproběhlo také uspokojivým způsobem. Pan komisař hovořil o tom, že ta kapacita těch hotspotů v současnosti je uspokojivá, takže údajně tedy práce by mohla probíhat bez nějakých problémů, na rozdíl od roku 2016. Takže my jsme konfrontováni s těmito problémy a jde o to, do jaké míry ta přislíbená pomoc těmto dvěma státům skutečně zabere nebo pomůže těmto státům. Jsme stále konfrontováni s problémem principu subsidiarity, jak se má uplatňovat. Například belgická vláda organizovala eh, jaksi přesuny migrantů do Sudánu. Tady to není úplně jasná situace. Jde o to, jaká tady bude přidaná hodnota eh, migrační politiky EU, pokud každý jednotlivý stát bude organizovat tyto eh, přesuny do zemí původu. Takže tady zatím nemáme jednotný přístup z hlediska definování těch bezpečných států. Tady potřebujeme společnou definici. Další požadavek se týká konzistentnosti naší politiky. O to se musíme snažit. Celá řada těch otázek se týká svěřeneckých fondů. Víte, že eh, velká část těchto svěřeneckých fondů byla eh, založena na prostředcích eh, z Fondu pro rozvoj. Tady bychom měli tedy zorganizovat určitou součinnost z hlediska států také AKP, to je Pacifika, Karabska, Karibská oblast. Tady byla otázka také eh, ohledně Eh, využívání těchto svěřeneckých fondů, které by měly tedy odpovídat cílům, které máme z hlediska odstraňování chudoby, redukování chudoby. A je tu otázka, jak zajistit, že prostředky, které pocházejí eh, z tohoto fondu, budou skutečně využity v těchto státech AKP a mm, nebudou tedy začleňovány do jiných eh, projektů co se týče otázky 13, tady jde o to, zda komise bude používat nějaké konečné ukazatele z hlediska eh, stanovování důvodů této migrace. Tady zatím mi není jasná reakce nebo odpověď a jde o to, Zda tedy bude komise definovat tyto ukazatele na úrovni DG Home. Pak je tady otázka 23. Ta se týká násilí na ženách, na nezletilých a zda řecké orgány zasahují v tomto smyslu. Tady jde o to, jaké tady budou také výsledky. Pak je tady otázka 42. Odpověď je, že řecké orgány dostaly 8 milionů eur na eh, řešení eh, také mm, dodávání potravin a 6 milionů po, vlastně pochází z eh, Evropské unie. Pak jsou tam také stanoveny lístky na lodní přepravu, tam se týká například pro dospělé, je to jízdenka za 60 eur, pro děti za 13 a tak dále. Takže na závěr, pane komisaři, možná by bylo dobré ještě hovořit o tom, jak vypadá výkonnost v oblasti migrace, co se týče dohody s Tureckem a do jaké míry cíle, které byly spojovány s touto dohodou, eh, byly nebo mohou být dosaženy. Děkuji mnohokrát. Takže to je celý balíček otázek. Pane komisaři, máte slovo. Tak a teď musím dát tedy plnohodnotnou zprávu na všechna támata. Děkuji, pane Celere, za vaše otázky. Máte pravdu, když jste zdůraznil, že rok 2016 byl opravdu náročný a plný výzev, ale máme zároveň společné politické priority – integrace byla a zůstává eh, důležitou součástí naší migrační a imigrační politiky. Totež se týká solidarity a implementace ve všech členských státech eh, implementace společné schválené legislativy. Jak jste také zdůraznil, tak DG Home bez pochyby má zásadní úkol. V roce 2016 spravovalo DG Home rozpočet zhruba 3,2 miliardy eur, což jsou prostředky z AMIF a ISF. Stejně tak DG Home pracovalo s prostředky Horizon 2020 a Evropa pro občany. V dalším roce, roce 2017, rozpočet pro vnitřní věci musel reagovat na rostoucí potřeby, které plynuly z migrační krize a samozřejmě musel reagovat i na bezpečnostní hrozby, o kterých jsem hovořil v úvodu. Rok 2018 celkem 2,2 miliardy eur v rubrice 3, aby bylo možno reagovat na všechny výzvy, migrace, uprchlické toky a otázky bezpečnosti. Stále vyhodnocujeme potřeby a tady se samozřejmě spoleháme na vaší podporu. Opravdu, implementace AMIF a ISF se v roce 2016 zlepšila, hlavně platby. Chtěl bych připomenout, že členské státy mají právo eh, vyhlásit eh, výdaje za omylu prosté na národní úrovni a to často vede tomu, že je tady nižší úroveň plateb na počátku každého programového období. DG Home velice pečlivě po dobu celého roku monitoruje, zda závazky, které mají být implementovány jako součást komplexní monitorovací strategie proto DG Home pravidelně připomíná odpovědným orgánům potřebu, aby platby pokračovaly, tak aby příjemci mohli nadále implementovat své projekty. DG Home již zaznamenalo nárůst žádostí mezi lety 2014 a 15. To bylo prezentováno v únoru 2016 a účty byly pak prezentovány e, v únoru 2017. Co se týká AMIF a ASF a, ISF a jejich výdajů, tak tam došlo k nárůstu z 224 milionů eur na 543 mil, milionů eur. My očekáváme, že v budoucnosti účty, které byly představeny v roce 2000, v únoru 2018, takže tam dokonce ty požadavky budou vyšší. Také jste hovořil o tom, že hotspoty jsou přeplněné. Situace v hotspotech v Itálii zatím nevzbuzuje obavy, ale hotspoty v Řecku opravdu jsou stále přeplněné lidmi. Co se týká údajů, které máme od řeckých údajů, tak je tam e, na ostrovech 13 515 migrantů. Komise nadále pomáhá řeckým orgánům řešit otázku nejenom podmínek pobytu, ale zároveň i urychlení asilové procedury. Ale tlak eh, na hotspotech, eh, především na ostrově Lesbos, stále narůstá. Za prvé v důsledku toho, že se zlepšily ubytovací kapacity, tím, eh, že tam vznikly nové ubytovací možnosti přiměřené kvality. Dále dochází k nájmu kapacit a pak dochází k transferu migrantů, migrantských rodin z Lesbu do dalších táborů. Ochrana žen a nezletilců bez doprovodu v hotspotech. bezpečnost a udržování veřejného pořádku uvnitř hotspotů samozřejmě spadá do kompetence řeckých orgánů. Hovořili jsme s nimi o tomto tématu, že je třeba zvýšit bezpečnost uvnitř hotspotů. Financování evropských, evropské pobřežní agentury 220 řeckých eh, policistů, kteří zajišťují tyto úkoly, tak to financování je rovněž zabezpečeno. Pokračuje dále úsilí, které by mělo podpořit řecké orgány, hlavně při zajišťování bezpečnosti žen a nezletilců bez doprovodu v hotpotech. V kontextu řádných koordinačních schůzek mezi komisí, řeckými úřady a agenturami EU se podařilo identifikovat několik naléhavých akcí, tak, aby bylo možno zajistit bezpečné prostředí pro děti, aby se cítili bezpečně, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Některé z akcí, jejichž implementaci budeme pravidelně monitorovat, jsou již zajištěny. Týká se to hlavně nezletilců bez doprovodu. Citlivé informace o právech obětí eh, se týkají hlavně případů, kdy dojde k nahlášení zneužívání. Ochrana dítěte je zásadně důležitá. Je eh, třeba vyškolit personál, aby byl schopen efektivně reagovat, pokud dojde k nějakému vykořišťování nebo zneužívání dětí, tak aby bylo zajištěno, že budou mít neomoz, neomezený přístup k lékařské a psychologické péči. Tady jsme zaznamenali již jistý pozitivní vývoj. Separátní prostory pro nezletilé osoby bez doprovodu začínají vznikat uvnitř hotspotu pod přímou kontrolou bezpečnostních orgánů, tak aby se nezletilci mohli cítit bezpečně. Dochází k ochraně dětí, po, ve všech hospotech je specializovaný personál, který prochází dalším školením. Myslíme si, že to také pomůže k dalšímu zlepšení situace. Pane Celere, hovořil jste také o Súdánu. Víme, že geografická situace v Súdánu je velice důležitou otázkou zapadající do celého kontextu migračních problémů v Africe. Chtěl bych tady hovořit zcela jasně. Žádná finanční přímá podpora EU není směrována směrem k súdánské vládě. Místo toho evropské podpůrné orgány podporují projekty, které slouží lidem přímo v zemi. Ty jsou implementovány členskými státy EU, agenturami, případně soukromým sektorem a nevládními organizacemi. Kooperace v otázkách forem migrace je jenom jednou z ze součástí aktivit EU v Sudánu. Evropská unie vede úsilí, které má směřovat k podpoře respektu vůči lidským právům a k tomu, aby v Sudánu mohla vzniknout občanská společnost, což by měla být zásadní součást politické transformace této země. toto další úsilí Evropské unie by mělo vést k podpoře mírového procesu v Súdánu, který jinak se odehrává pod patronací Africké unie. Súdán dostal pomoc ze svěřeneckého fondu EU. Byl to 100, bylo to 100 milionů eur nové zdroje, eh, hovoří o 16 milionech, tak aby bylo možné pokračovat v nastolování rovnovážného přístupu k migrační krizi. Navíc Sudan také profituje eh, z unijního fondu naléhavých projektů pro Afriku a z humanitární pomoci Evropské unie. No a k těm návratům. Rozhodnutí o návratu přijímají čl- orgány členských států a musí se opírat o individuální posuzování každého jednotlivého případu. Princip non-refundement musí být respektován komise byla reform, informována o šetření ze strany belgických orgánů, ale šetření se jako takového se žádným způsobem neúčastní. Co se týká nálezů k případu o nich čardových plavidel v Řecku, tak víte, že členské státy se rozhodly v souladu se svými národními pravidly a předpisy, které vždycky musí brát v úvahu zajištění důstojnosti těchto lidí v souladu se standardy tak, jak jsou definovány v komunitárním právu. Tento specifický případ se týkal procedury veřejných, zadávání veřejných zakázek ze strany ženských úřadů, které šly nad rámec těch kapacit. Ty lodě se původně měly vracet z prázdné, a to by bylo zahrnuto do nákladů. A procedury, které pak následovaly, byly v souladu s právem a byly v pořádku. Souhlasil bych s vámi, že vždycky můžeme dělat věci lépe a že se můžeme poučit z toho, jak jsme reagovali v minulých nalehavých situacích. Teď ty pomalé procedury follow-up. Účetní dvůr se soustředil především na přístup hotspotů, neauditoval národní procedury follow-up, které se týkají azylových procedur. V Řecku opravdu práce na urychlení procedur azylových žádostí je podporována z prostředku EASO a je potřeba toto úsilí nadále intenzifikovat a je třeba naléhat na řecké orgány. Komise je v neustálém kontaktu s příslušnými orgány. Itálie. Urychlení azylových a návratových procedur je součástí akčního plánu komise ze 4. července 2017. Tam byla celá řada okamžitých opatření ze strany komise, vysoké představitelky agentur EU, Itálie a dalších členských států za účelem podpořit Itálii. A poslední jste zmínil dohodu Evropské unie a Turecka, pane Celere. Jak jsem řekl ve svých úvodních poznámkách, tak tato dohoda přispěla a přispívá značnou a zásadní měrou k lepšímu zvládání migrační vlny. Připomínám, že před půl druhým rokem jsme měli víc než 16 tisíc uprchlíků, kteří se každý den objevovali v egejském prostoru. My teď máme asi 80 lidí denně, což je tedy opravdu značný pokles tohoto čísla. Ale je to věc velice citlivá. Jak víte, není to mezinárodní dohoda, protože podle mezinárodního práva by to muselo být schváleno národními parlamenty a já si myslím, že to by nebylo až tak úplně snadné z důvodu, které asi všichni známe. Takže toto bylo dobrá myšlenka, která funguje a také musíme uznat a ocenit jednu věc, že krom eh, toho, jaké jsou vztahy mezi EU a Tureckem a některými členskými státy, v Turecku teď je velký počet uprchlíků, přes 3 miliony lidí tam jsou. My je podporujeme a je dobře říct to znovu nahlas, že ty peníze nedostává Turecko, ale dostává to ten svěřenecký fond, který byl ustanoven proto, aby pomáhal těmto zoufalým lidem a naším úmyslem je pokračovat v této spolupráci. Částí tohoto ujednání eh, jsou opatření pro uprchlíky v Turecku, to se financuje přímo. Žádný z těchto projektů nespravuje přímo turecká vláda. Používá se to jako pádný argument v diskusích s, mezi tureckou vládou a Evropskou unii. Chtěl jsem jenom detailně rozebrat, jak ta spolupráce funguje. To je tedy důležité pro zlepšování životních podmínek uprchlíků v Turecku a má to jasný dopad pro, na ty lidi. Poskytuje jim to značnou podporu při integraci hlavně syrských uprchlíků do tureckého systému vzdělávání a zajišťuje to přístup ke zdravotní péči, ke zdravotní péči a Umožňuje to zlepšení životních podmínek migrantů. Pokud potřebujete nějaké další podrobnosti, jsem vám k dispozici. A pan Simon Mody po pravici, on je mou pravou rukou v mnohem ohledu, může vám poskytnout další podrobnosti. Děkuji vám. Děkuji. Možná, pane komisaři, možná by bylo dobré, kdybyste nám posky- mohl poskytnout eh, své úvodní poznámky. Jsou veřejné. Bude to na webu komise zveřejněno. Ja, damit kommen wir zu... Takže tím se dostáváme k seznamu řečníků. Za frakce kolega Štas. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, já bych vám chtěl poděkovat. Jsem tady, pane komisaři, vidíte mě? Takže bych vám chtěl poděkovat a také vašim útvarům a spolupracovníkům. Děkujeme za to, že jste nás seznámil s těmito podrobnými odpověďmi na otázky, které jsme písemně předali. Já myslím, že tyto odpovědi jsou velmi zajímavé pro nás a velmi užitečné. Já bych se chtěl vrátit k svěřeneckému fondu eh, ohledně Afriky. 23,1 jsou alokovány na zprávu migračních toků. Za druhé, z vašich odpovědí jsem pochopil, že co se týče identifikace jednotlivých projektů těchto svěřeneckých fondů, tak tam je veden velice úzký dialog s africkými partnery právě pro vybrání těch příslušných projektů. A dále tam hovoříte také o těch relevantních orgánech na regionální a národní úrovni. Říkáte, že národní útvary se účastní formulace projektů a také jejich vybírání projektů, které jsou potom vyselektovány tímto svěřeneckým fondem. Pan Celer se vás ptal na Sudán a vy jste zareagovala. Řekl jste, že v žádném případě prostředky z těchto svěřeneckých fondů nejdou ku k rukám sudánské vlády. Ty důvody jsou jistě zřejmé. Víte, že Mezinárodní trestní eh, tribunál stíhá hlavního představitele Sudánu, takže by jistě nebylo vhodné alokovat tyto prostředky sudánskému režimu. Nicméně, co se týče všech těch projektů, s kterými se uvažuje ohledně Sudánu, tak v této v souvislosti bych chtěl říci, že se musíme zabývat skutečnými příčinami migrace. Vy jste řekl, že spolupracujete s nevládními organizacemi a tak dále. Ale tady 23,1 tohoto svěřeneckého fundu je alokováno na řešení těchto migračních problémů. Jak to vypadá eh, v Sudánu? Jak to můžete dělat, aniž byste spolupracovali přímo s vládou Sudánu? A druhá otázka. Vytváření těch legálních koridorů. Vy jste zareagoval velice diferencovaně. Řekl jste, že na jedné straně jsou tady členské státy, které jsou zodpovědné za zprávu těch legálních migračních toků. A dále jste uvedl, že tady určitý počet iniciativních projektů. Vy jste hovořil o Erasmu+, Modrá karta, Marie Curie a tak dále. Takže já bych se chtěl zeptat, zda v tom boji proti ilegální migraci, zda mm, v tomto boji můžeme navrhnout legální možnosti přistěhovalectví. Tady se mi zdá, že je mm, omezený počet těchto možností. Lidé se dostávají tím pádem do Evropy ilegálním způsobem. A velice často říkají, že je tady málo příležitostí pro legální migraci. A já se tedy ptám, pokud by komise nebo členské státy vytvořily určité programy v tomto duchu, myslíte si, že by bylo možné tu nerovnováhu odstranit nebo zmírnit? A dále bych chtěl vědět, zda se nedomníváte, že by bylo vhodné v těchto afrických zemích, kde bychom chtěli vytvářet ilegální koridory, Eh, zda se nedomníváte, že v těchto zemích bychom měli vytvořit určitá centra, která by umožnila skoordinovat tyto jevy a spolupracovat s těmi příslušnými státy. A další otázka, ta je trošku eh, houlostivá, týká se agentur. Včera jste měl rozhovor eh, s představiteli EASO Chci říct, že tato agentura sehrává velmi důležitou roli. Je to agentura, která má masivní podporu e, a může podporovat tedy Itálii nebo Řecko. Ale neformálně jsme získali informaci, že tady probíhá určité šetření, které se týká některých případů které souvisejí právě eh, s touto agenturou. Eh, je tady interní audit, takže eh, byl bych rád, kdybyste nám řekl, zda toto šetření je opravdu relevantní, zda tady existují určitá rizika zjištění nesrovnalostí, nebo zda se potvrdí některá podezření v souvislosti s mandátem a zodpovědností této agentury. Já vím, že tato otázka je velmi citlivá, choulostivá, ale nicméně chtěl jsem ji položit, protože musíme se rozhodnout ohledně absolutoria v této oblasti. Takže pane komisaři. Děkuji, pane Stázi. Děkuji vám. Rád bych se dostal k těm hlavním bodům, které jste zmínil ve vašich otázkách. Nejprve svěřenecký fond. Rád bych se vás zeptal, bylo by možné, kdybyste eh, tuto otázku probral s mým kolegou a dobrým přítelem panem Dimitrem, protože rozvoj těchto zemí je součástí naší komplexní politiky migrace a musím říct, že on tomto ohledu odvádí skvělou práci, ale již nyní vám mohu říct, že eh, je to tak, že v některých částech je ten, ta rozvojová politika používána dokonce jako páka a slouží to k tomu, že my díky, ním, díky ní vytváříme solidní partnerství s těmito zeměmi, ale pan kolega vám určitě, pokud budete chtít, podá více informací. Děkuji vám, že jste zmínil další bod. Plně s vámi souhlasím, pokud jde o legální migraci. Evropa do budoucna bude migranty potřebovat. Na počátku této bezprecedentní migrační krize Evropa nebyla schopna ji zvládat, protože jsme neměli způsobilou migrační politiku a jedna z nejdůležitějších dimenzí naší strategie migrační politiky je právě legální migrace. Ano, potřebujeme legální způsoby, legální cesty, jak lépe zvládat hospodářskou migraci. Evropská unie a její členské státy sdílí kompetence, a zodpovědnost, pokud jde o legální migrace. Legální migraci. Již v tuto chvíli existuje několik způsobů legální migrace na evropské úrovni. Záleží na samotných členských státech, jaký objem migrantů, jaké počty migrantů vpustí prostřednictvím legálních migračních cest. Jak už jsem řekl, legální migrace je nedílnou součástí spolupráce EU se třetími zeměmi, pokud jde o migrační otázky. Již jsme přijali celou řadu opatření na evropské úrovni, tak abychom tu legální migraci usnadnili. Evropská unie v roce 2016 přijala nová pravidla, díky nimž zahraniční studenti, výzkumní pracovníci a dobrovolníci mohou snáze získat povolení a přijít do EU. Konkrétně u studentů a výzkumných pracovníků jde o to, abychom jim usnadnili vstup na trh práce. Kromě toho jsme zmínili nebo zavedli jednu věc, kterou jste již zmínil. Je to ta směrnice o modrý, modré kartě. Díky tomu jsme chtěli zajistit, aby Evropa byla atraktivnější destinací pro kvalifikované pracovníky. Příslušná jednání v tuto chvíli probíhají s radou a s Evropským parlamentem a já doufám, že se nám do června tohoto roku podaří dosáhnout ambiciozní dohody velmi pravidelně vyzýváme členské státy k tomu, aby tedy posílili legální způsoby migrace. Dále se členskými státy diskutujeme o možnosti spustit pilotní projekty o legální migraci se třetími zeměmi, včetně afrických zemí. Samozřejmě, že to bude také záviset na ekonomických možnostích členských, možnostech členských států a bude na to určeno speciální financování. Kromě toho můžeme konstatovat, že právě posílení legální migrace je velmi důležitý prvek naší práce. To už jsem řekl na začátku. A nyní k té poslední otázce, kterou jste zmínil. Já samozřejmě rozumím toho, tomu, že tato otázka zazněla na uzavřeném slyšení, které proběhlo včera. Já nejsem informován o všech detailech eh, na, v této fázi vyšetřování nebo toho postupu a byť bych něco věděl, tak by nebylo vhodné, abych to říkal. Děkuji. fiscale process. Ja, ik wil eventjes terugkomen. Ik ano. Já to chápu. Chápu eh, vaši rezervu z hlediska té agentury. Nicméně ta otázka mi připadá velmi závažná. A já bych rád eh, věděl, Vzhledem k tomu, že hovoříme o těch 23% eh, svěřeneckého fondu, řekl jste, že 23,1% je právě alokováno na migraci, ale zároveň jste řekl, že nespolupracujete se sudánskou vládou v této oblasti. Také jste hovořil o procesu z Chartumu, hovořil jste o projektech v oblasti migrace, tak já se ptám, jakým způsobem je možné uvažovat o těchto projektech, aniž byste spolupracoval s příslušnou vládou. Na to jste zřejmě nezodpověděl. Kolega, který se tomu přímo věnuje, vám o tom poskytne bližší detaily. Děkuji. Pokud jde o ten svěřenecký fond, tak e, komise v těch písemných odpovědích jasně konstatovala, že my tedy financujeme aktivity tehdy, když jsou potřeba. E, například zařízení při kontrole hranic. My jsme tedy jako DG Home poskytli finanční podporu v rámci e, svěřeneckého fondu a to tedy nastane především tehdy, když je to v přímém zájmu členských států. Jsou tu tedy příklady, eh, můžeme uvést spolupráci s Marokem nebo s Tuniskem, protože eh, tyto členské státy nebo tyto státy se snaží zvládat svoje migrační toky. My tedy nevyužíváme prostředky z DG Home, eh, tak abychom tedy eh, řešili hraniční eh, kontrolu v Sudánu. Není to něco, na čem bychom tedy se sudánskými orgány spolupracovali přímo. za váma, bitte. Kolega Savama, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane komisaři. za to, do jaké míry se tomuto tématu věnujeme. Děkuji také účetnímu dvoru za velmi zajímavou prezentaci, kterou jsme si vyslechli. Bylo to stručné, hutné a pokud tomu správně rozumím, tak velmi pregnantní. Ano, rok 2016 byl extrémně náročný rok. Věřte mi, pane komisaři, že my poměrně dobře chápeme, o co jde v tomto výboru. Já ve svém stručném komentáři chci říct jednu věc. Nemám žádnou konkrétní otázku, ale chci konstatovat, že význam našeho výboru, výboru pro kontrolu rozpočtu, spočívá v tom, že zajišťujeme kontinuitu. To znamená, že sledujeme ty věci rok po roku. Snažíme se tedy každý rok kontrolovat ty sofistikované systémy. Snažíme se zjistit, jak jsou prostředky evropských daňových poplatníků eh, vynakládány. A Evropský účetní dvůr v tomto ohledu sehrává centrální ústřední roli. Rád bych vyzval pana komisaře a jeho generální ředitelství, aby se velmi pečlivě podívali na zkušenosti z roku 2016 a poučili se z nich, protože proces udělování absolutoria se spozdil a já doufám, že díky tomuto spoždění jste se již dostatečně poučili. Dospěli jsme v rámci toho cyklu do bodu, Eh, že eh, tedy rok 2017, eh, ten, který sice nebyl tak obtížný jako rok 2016, pokračuje a je dál. To znamená, že je důležité, abychom se podívali na to, co z toho vyplývá a na vysvětlení těch procesu. To vysvětlení, kterého se nám dostává, je většinou to, že to bylo tedy příliš komplikované. A já si nemyslím, že to by byl veškerý důvod všech těch komentářů, které jsme tu slyšeli. Ale to už možná předjímám. To už možná předjímám absolutorium za rok 2017. My jsme si tedy pečlivě vyslechli pana Italu z Evropského účetního dvora. A budeme se držet eh, toho, co řekl, především o tom velmi smutném tématu eh, migrace. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že jsme si vědomi toho, že tady máte eh, za sebou velký kus práce a že tu práci tedy děláte eh, dobře. Snažila jsem se to tedy na závěr vyvážit. Děkuji, pane Sávamo. Děkuji vám za vaše pochopení. Neměli bychom tedy zapomínat na politické klima, ve kterém pracujeme. Budu velmi upřímný. Vy jste zmínil rok 2016 a musím říci, že emoce v Evropě nám nebyly příliš nakloněny. Přesto Evropská unie musela plnit své povinnosti, byť nás ta migrační krize poněkud překvapila. A věřte mi, byl to pro nás skutečně náročný rok. Vy jste tady řekl jeden velmi případný komentář, zmínil jste kontinuitu a také znalost nebo povědomí o tom, jak se všechny ty procesy vyvíjely. Vy jako Evropský parlament a Evropský účetní dvůr pro nás sehráváte velmi důležitou roli. My jsme se poučili z vašich komentářů, poznatků, Přineslo nám to poučení do budoucna. A dovolte mi, abych řekl, že jsme čelili v podstatě dvěma krizím současně. Byli jsme, tak říkajíc, uvězněni, uvězněni mezi dvě, dva velmi značné tlaky a ani to politické prostředí, ve kterém jsme žili, nebylo příjemné a nám nakloněné. Nicméně musím říct, že jsme to dobře zvládli a to i díky vaší podpoře. Možná, že lidé, kteří jsou mimo tento sál, nechápou, jak důležitá je vaše práce, jak stěžení roli hrajete při prosazování a naplňování naší politiky v těchto dvou velmi citlivých otázkách. Já vám nechci nějak pochlebovat, ale jsem vám velmi vděčen, protože vy jste umožnili to, že jsme zůstali na správné cestě. Já vám děkuji. Já, děkuji. děkuji, ano, i my samozřejmě jsme potěšeni touto chválou, i když v podstatě příliš mnoho jaksi pochvaly škodí pokoře. Ještě jednu otázku bych chtěla položit ohledně nedoprovázených nezletilců. Víte, že i z hlediska německých reálí tady byly určité problémy v této souvislosti. Takže já se ptám, jaké možnosti podle vás tady jsou na evropské úrovni, protože ten problém existuje ve všech členských státech. Ostatně k tomu pozbuzuje i evropské právo, protože nemůžeme navracet ty nezletilé jedinence. Takže eh, jak Například se domnívat by bylo možné sjednotit postup z hlediska stanovování věku. A druhá otázka. Eh, víte, že tady je celá řada nových právních úprav, které se tady prosazují z hlediska obchodního práva. Já bych řekla, že tady je prakticky skoro 12 trialogů, které probíhají. Takže eh, je tady určitá výzva, jakým způsobem skloubit všechny tyto záležitosti. Máte tady představu o finančních potřebách z hlediska té nové legislativy, která se vytváří a co očekáváte od nás, abychom byli skutečně na výši těchto nových legislativních přístupů. A ještě po vaší odpovědi, kde jste hovořil o důvěrných záležitostech, tak mm, tady bych se chtěla vrátit také k této otázce ještě, která potom bude řešena kamera. Pane komisaře, máte slovo. Děkuji za vaši otázku. Jak jsem řekl už dříve, děti a nezletilci bez doprovodu jsou velkou prioritou. A máme velký počet neidentifikovaných dětí, které čelí uh, velkým nebezpečím, ale jsme rozhodnuti ve spolupráci s členskými státy se tomu věnovat a také to úspěšně vyřešit. Komise vede neustálý dialog s řeckými a italskými úřady, a hledá nejlepší možné cesty, jak podpořit vznik dalších možností ubytování, které by byly vhodné pro děti a nezletilce, tak aby děti byly ubytovány ve vhodných prostorách. Dám vám nějaké příklady takových zlepšení. Eh, bezpečné prostory, které podléhají dohledu, kde jsou ubytováni nezletilci, nové bezpečné zóny v táboře v hotspotu v Emorii. Tam je asi 80 nezletilců, zveřejnění výzvy na nová, nové možnosti ubytování to zveřejnilo řecké ministerstvo pro migraci, tak aby se nezletilci mohli přemístit na pevninu. Itálie v roce 2017 pobyt eh, nezletilců v hotspotech eh, klesl. Méně jich eh, přišlo přes moře a byly zřízeny možnosti ubytování hned v první linii. To jsou jisté náznaky zlepšení. Eh, máme v hotspotu Pozálo nový prostor, chráněný prostor pro tyto migranty. Pak eh, máme další možnosti sociální ochrany hned v té první linii kdy přijímání na národní úrovni máme novou legislativu pro tuto skupinu lidí a máme asi 52 milionů eur z prostředků AMIF národního programu. Navíc tím vznikne přes tisíc míst pro nezletilce. Před 9. lednem 2018 jsme měli 102 nezletilců bez doprovodu, kteří byli přemístěni z Řecka a Itálie, 495 z Řecka navíc, což znamená skutečně velké zlepšení jejich situace. Poprosím Simona, jestli by měl nějaké další informace týkající se financování. Já jsem to s těmi čísly nikdy moc neuměl. Děkuji. Spoustu z těch návrhů, které byly nedávno přijaty, jsou teď předmětem diskusí eh, v radě a parlamentu, protože mají finanční dopady, třeba výrazné posílení otázky spravedlnosti. Bude se dělat víc na úrovni EU, co se týká přemístování. Tam máme nějakou paušální sumu 10 tisíc eur na přemístěnou osobu a čeká se na zásadní reformu asilového systému EU. To se jasně projevuje také v agendě bezpečnosti, protože se to týká veřejného prostoru. Je těžké nějak přesně kvantifikovat ta čísla, uvidíme, jak to bude s reformou Dublinu, ale je spravedlivé říct, že to bude velice složitá součást víceletého finančního rámce. Pan komisař si myslí, že by mělo dojít k velkému nárůstu prostředků na bezpečnost migrantů to je přesně ta oblast, kde cesta k úspěchu vede přes více Evropy a v méně Evropy. Ještě bych rád řekl, že ty jasné návrhy, které jsou nebo nedávno byly na stole a souvisí s prosazováním spravedlnosti, nový evropský společný azylový systém, jak ho rozumíme, bude potřebovat další financování. V příštím víceletém finančním rámci se na tom už na úrovni komise pracuje a ono to nebude nijak snadné. A tam já budu bojovat za výrazně zvýšené finance jak pro oblast bezpečnosti, tak pro oblast migrace. Obě tyto oblasti jsou takové povahy, že pro úspěch budeme potřebovat opravdu více Evropy a nikoliv méně. A teď ještě ta poslední věc, která byla zmíněna EASO. Tohle je případ který, paní předsedkyně, řešíte velice pečlivě tím, že organizujete ona setkání in camera za zavřenými dveřmi. Jak už jsem řekl, nemohu vám sdělit jakékoliv další detaily této fázi procedury. Co se teď týká onoho absolutoria pro EASO, agentury a jejich výkonní ředitelé jsou předmětem absolutoria v souvislosti s implementací rozpočtu ze strany parlamentu na doporučení rady. Konsolidovaná výroční zpráva každé agentury je podporována výkonným výborem agentury. Zpráva je pak poslána Evropskému parlamentu, radě a samozřejmě i komisi. A je to základ pro onu proceduru udělování absolutoria. Komise nemůže nějak vetovat rozhodnutí výboru, a musím říct, a to by mělo zůstat mezi námi, já nechápu, jak to funguje. My máme být politicky odpovědní za tyto agentury a přitom zároveň nemáme žádný vliv na to, jak to funguje. To by se jednoho krásného dne mělo změnit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Otázka je následující. Samozřejmě, já mohu to tady nastavit jako in kamera, pokud tedy máte nějaké informace, které byste nám mohl dát. Pokud ani v takovém případě nebudete mít další informace, tak to necháme být. Takže dáte mi informace, které by zdůvodnily moje rozhodnutí zorganizovat in kamera sezení? The later stage, yes. Později ano. No, no. Yeah. Já, okay, já. Dobře, takže děkuji mnohokrát. Takže teď se vzdáme v tomto okamžiku této možnosti pokračovat v této diskusi, ale frakce z toho musí vyvodit také svoje závěry. Pane komisaři, tak to je začátek dlouhého přátelství. Víte, že my v únoru jedeme na Lesbos, takže tam se podíváme na ty projekty migračního typu, takže budeme ještě mít intenzivnější kontakty pan zpravodaj účetního dvora by chtěl ještě něco říci. A vy, pane komisaři, chcete také ještě vystoupit? Ještě k tomu poslednímu bodu. Nebylo by špatné pozvat i Olaf. Ano, tak to tak uděláme. Děkuji mnohokrát. Pokusíme se. Takže tím jsme v závěru tohoto slyšení s panem komisařem. Takže pan zpravodaj ještě chce se ujmout slova. Ano, děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji ještě jednou panu komisaři Avramopulosovi za to, že nám takto důkladně zareagoval. Já myslím si, že ten rok 2016, a o to tady jde u tohoto absolutoria, byl rokem, kde jsme měli celou řadu úkolů, které jsme měli plnit, ale ukázal také, že tady byly slabiny při zvládání těch jednotlivých krizí v Evropské unii. Zvláště v tom případě, kdy tady eh, se postupovalo v rámci mezivládních eh, přístupů a v případech, kdy tedy eh, členské státy měly hlavní zodpovědnost za zvládání těchto krizí. Takže ta otázka tady nadále se trvává. Jak v budoucnosti budeme toto řešit. Pokud by ta situace měla zůstat stejná, to znamená, že by členské státy měly různé právní základy z hlediska kr- politických krizí a pokud ta politická vůle k řešení těchto krizí bude odlišná. Já si myslím, že tam, kde existují finanční alokace a pomoci, tak eh, tyto eh, peníze jsou v podstatě jaksi <laughs> vyškrabávány z různých eh, stran a tady eh, jde o to, jaký je účel těchto alokací a my tady zahajujeme vlastně také jednání ohledně budoucího víceletého finančního rámce a tam musíme také mm, položit eh, další otázky ohledně mm, migrace a integrace a rozpočtových eh, položek. Tady jde také o to, že jsou tady velké částky, které v podstatě jsou alokovány v rámci rozvojových eh, programů a tady se objevuje také otázka, jak tato eh, záležitost bude začleněna také do řešení otázek migrace a integrace migrantů, takže měli bychom tady sladit spolupráci a součinnost. Takže to zůstává i nadále napínavé a já vám děkuji za tuto rozpravu. Děkuji srdečně. Tím jsme ukončili tento bod, pane komisaři. My si eh, vážíme toho, že jste mm, byl ochoten zodpovědět právě na otázky v tak důležité oblasti, takže i dále budeme ještě intenzivněji sledovat, co se děje v této oblasti. Neberte to osobně, ale myslím, že se nám tak podaří společně dospět k závěrům. Eh, pane Vile Itale, ještě vás uvidíme, nebo už odcházíte? Je to naposledy. Dobře. Takže já bych chtěla velice poděkovat za dobrou spolupráci s panem Itala, za spolehlivou spolupráci a přeji vám vše nejlepší. Děkuji. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho eh, pořadu jednání. A je to seminář o finančních nástrojích, o Evropském fondu pro strategické investice a Evropských strukturálních fondech. Spravodajem je pan Liberacký. Takže počkáme, až se sál vyprázdní a pak dáme slovo panu Liberackému. Thank you very much, Mr. Commissioner. Good luck. Thanks a lot. Mr. Commissioner. Takže zahajujeme náš seminář o investicích týkající se Evropského fondu pro strategické investice, Evropské strukturální fondy a finanční nástroje s pravodajem pan Liberacký. Takže vítám také všechny řečníky dnešního dopoledne a všechny zúčastněné členy. Tady máme také kolegu Eh, Fašekaras, eh, který byl, je bývalým členem účetního dvoru, a také spolupracovníci pana Ettingera. Já bych chtěla říci, že otázka slučitelnosti používání prostředků všech těchto mm, fondů je roz, jaksi rozpoutala velkou diskusi v tomto parlamentu. A Jedná se tady o to, že se nepředpokládá, že se budou tyto fondy kombinovat, ale samozřejmě my jsme velice napětí, co se k tomu řekne. Pan Liberacký věcně udělá tedy úvod k tomuto tématu. Prosím. Thank you very much. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. A předem děkuji všem těm, kteří umožnili konání dnešního slyšení, dnešního semináře. Děkuji také za to, že jste přijali pozvání a účastníte se ho. Náš výbor se snaží především o jednu věc. A sice prověřit to, že co možná nejlepším způsobem využíváme stávající finanční zdroje. Především finanční zdroje. A druhá věc, pokud hovořím o co možná nejlepším užití, tak to znamená, že chceme poskytnout co možná nejvyšší evropskou přidanou hodnotu pro EU a zároveň se snažíme podnítit a urychlit hospodářský růst. Finanční prostředky, které jsou eh, k dispozici z různých zdrojů podle různých pravidel, jsou často určeny eh, do stejné oblasti, do stejného členského státu. A my se snažíme sledovat účinnost, výkon těchto prostředků. To znamená, čeho bylo dosaženo prostřednictvím těch eh, finančních prostředků. Náš výbor se tedy snaží ty prostředky vyšetřovat, vyšetřovat jejich použití eh, Evropský fond pro strategické investice se snaží o investice prostředků a jejich návratnost, protože eh, tyto evropské prostředky jsou schopny přivést další prostředky se soukromého sektoru a proto je to velmi dobré eh, znamení, dobrý signál a díky tomu jsme schopni financovat i některé eh, riskovější projekty, riskantnější projekty. Chceme zajistit to, abychom tady byli schopni různé typy prostředků oddělit. Strukturální investiční fondy to jsou trochu jiné finanční prostředky, protože někdy se má za to, že to jsou peníze, které jsou dány tak říkají zadarmo. A nám jde o to, abychom to zasadili celé do jednoho obrazu abychom to viděli ve vzájemných souvislostech. Já jsem velmi rád, že tu máme zástupce Evropské investiční banky, máme tu také zástupce komise a také případovou studii a jejich autory. Proč je to tedy polská studie, to lze snadno odhadnout tím, že já sám jsem z Polska díky celému tomu snažení se snažíme lépe pochopit, jak to celé funguje. Před pár hodinami jsme měli setkání eh, s místo předsedou Evropské investiční banky, který nám představil globální čísla, ale nedokázali jsme jít do detailu. Nepodařilo se nám jít do detailu. A nám jde o tu kombinaci, protože při tomto slyšení, jak už řekla paní předsedkyně Gresle, bychom měli lépe pochopit to, jak to celé funguje. Naším záměrem je také to, abychom získali lepší představu o geografické vyváženosti, o té geografické rovnováze a také o tom, jakým způsobem tyto finanční prostředky přispějí k soudržnější Evropské unie. unii. A proto tedy velmi srdečně vítám všechny ty, kteří toto slyšení připravili, vítám všechny účastníky a pokud tedy dovolíte, paní předsedkyně, bude nejlepší, pokud začneme přímo eh, našimi hosty a jejich před, eh, prezentacemi. Takže eh, to mě máte na vaší straně. Školení také nemáme příliš mnoho, takže je fajn, že tady máme paní Aneta a paní Tno. Kdo začne? Prosím. Já začnu, paní předsedkyně. Děkuji, že jste nás eh, pozvali na zasedání vašeho výboru. Jsem velice rád, že vám můžeme poskytnout nové informace o tom, jak jsme na tom s implementací, jak je to s Fondem pro strategické investice. To je to, co přímo souvisí s mandátem EFSI v bance. Budu vás informovat o aktuálních událostech a věcech. Za prvé, globální obrázek. Jak řekl pan Liberacký, směřujeme k cíli, který máme pro EPSI 1. To bylo 350 milionů investic, které byly iniciovány v lednu, do, v létě do léta 2018. 81% tohoto cíle již bylo dosaženo z těch 315 miliard. Máme s 256 miliard schváleno. Máme 51 schváleno a mobilizujeme 256 miliard. Co se týká sektorálního rozdělení, vidíte, že hlavní sektor, který profistuje dnes z EFSI, jsou malé a střední podniky. A tady byla velká poptávka od samého po počátku v tomto sektoru. EFSI eh, se tak říkajíc živí poptávkou po prostředcích, to znamená malé a střední podniky byly prvním sektorem, další sektor energetiky projevuje velký zájem o zdroje EPSI a pak další infrastrukturní sektory jako telekomunikace, doprava a sociální infrastruktura. Všechny tyto sektory jsou tady uvedeny jako cíle EFSI, to už dnes bylo pokryto. A co se týká geografického rozdělení, tak do dneška profitovaly z podpory EFSI všechny členské státy. Vedly se velké diskuse na samém počátku o geografické nerovnováze, což opravdu v prvních pár měsících tak bylo, protože některé trhy byly, tak říkajíc, připravenější, k tomu, aby se chopili těch nástrojů poskytnutých EIB. Dnes se ten obrázek výrazně změnil, změnil správným směrem. Nejenom, že se to týká už všech členských států, ale dopad je větší v členských státech na periferii EU. Když srovnáte EIB Group a EFSI s velikostí národních ekonomik, tak nejvíc profituje Estonsko, Řecko, Bulharsko, Portugalsko a Španělsko. Samozřejmě profitují i velké ekonomiky, Španělsko, Francie, Itálie, ale v relativních číslech členské státy s nižším HDP z toho profitovaly víc hrubý obrázek, kdy velikost ekonomik činí 8 zatímco HDP 13 až 15 z těch investic. Tohle byl globální obrázek, ale jaký je dopad EFSI na aktivity EIB? Hlavní dopad je, že to zvyšuje podíl rizikového financování v portfoliu. Úroveň financování EIB, globální úroveň je relativně stabilní, v průběhu let 70-80 miliard ročně zhruba. Podíl speciálních aktivit a riskantních operací se zvedl ze 4 až 5 miliard před EFSI na 20 miliard očekávaných v minulém roce. Ten nárůst je tedy značný, co se týká rizikového financování a umožňuje to EIB vyvíjet nové produkty, aby bylo možno reagovat na nové potřeby trhů. Co se týká produktů, EIB vyvinula nové produkty, nepůjdu tady do žádných podrobností, ale jsou to produkty se sdílenými riziky, třeba s komerčními bankami a s různým systémem delegací pak takzvané mezaninové investování, což je tedy podřízené financování uvnitř našeho portfolia, pak kvazi equity products, to riziko tam je podobné kapitálovým investicím. Co se týká půjček, tak musím říct, že s těmito produkty postupujeme, podstupujeme větší riziko. Ještě další číslo, který si myslí, které si myslím, že je pro EFSI docela výrazné. 80% protějšků EIB a EFSI jsou pro EIB nováčci. Není to nějaký business as usual, tedy pořád to samé, ale 80% našich protěžků jsou nováčci. 20% těch, eh, kteří již prošli naším účetnictví, to jsou firmy, kde se často změnila finanční situace, ekonomická situace těchto firm se zhoršila s ohledem na situaci na trhu, už třeba nemají finanční podporu ze strany státu nebo obcí, to znamená, že od EFSI tu podporu mají. Pak eh, jsme také v produktech využívali nové formy spolupráce s kapitálovými fondy, hlavně s těmi, které se soustředí na dlouhodobé projekty v oblasti sociálního bydlení, obnovitelných energetických zdrojů, energetické efektivity budov. Některé se soustředí na ty takzvané díry na trhu, ty drobné infrastrukturní fondy, nebo regionální urbání oblasti. A pak jde také o to, aby fungovala spolupráce s regionálními úřady, tak aby ta kombinace v EFSI byla co nejlepší možná. S těmi novými produkty máme také nové formy spolupráce s našimi partnery, především eh, pod hlavičkou investičních platform Máme spolupráci s národními podpůrnými bankami, spolufinancování nebo společné podniky, které jsme vyvinuli společně s různým typem delegací a také jednoduchá spolupráce, eh, monitorování, eh, due diligence a další prověrky. To je dopad EPSI na EIB. Eh, chci říct, že to není jako vždycky, trvalo to určitou dobu. Ano, vyvinuli jsme nové produkty a to není v bankovním sektoru nic snadného, v EIB tím méně. Teď jedeme plnou parou vpřed a ty nové produkty nabízíme svým novým protěžkům. Co se týká investičních platform, máme jich dnes 38. Tahle folie není úplně aktuální. 38 tři SMI a dvě třetiny pod tím oknem infrastruktury, dvě třetiny jsou ve spolupráci s národními podpůrnými bankami. Je to mobilizovaná suma 30 miliard eur. Hlavní sektory jsou stejné jako globální úkoly EPSI, většinou tedy energetika, malé a střední podniky a infrastruktura. A pokračujeme v tom, že vyvíjíme nové platformy, Snažíme se urychlit ty platformy. Začali jsme v roce 2015 s velice nízkým počtem, teď eh, rok od roku rychlost stoupá. Abyste měli plnohodnotný obrázek, co můžeme s EFSI dělat a s finančními nástroji na úrovni EIB, nemůžeme dělat cokoliv. Když ten projekt nemůže být podporován, když není možné to uhradit eh, ze strany orgánů, tak to není úkol EIB, jsou to spíš granty, granty unijní nebo granty národní. A to je část, kde EIB se na tom nemůže podílet. Když eh, je možno to podpořit od bank, tak eh, je to možné financovat z trhu tak eh, a je to možné, aby se to vrátilo, tak to taky není úkol pro EIB. Máme tady projekty, které jsou podporovatelné bankami, ale jsou riskantnější. Jsou třeba příliš riskantní na to, aby přilákali eh, finance za přijatelných podmínek. Tam můžeme vstoupit s některými nástroji z portfolia EFSI. Co jsme se prozatím naučili? Myslíme si, že EFSI přispívá k uzavírání různých mezer v investicích, co se týká různých typů projektů, které EPSI nabízí. Byla tady potřeba riskantního financování a na to se reagovalo, ale nemůžeme tím skončit, protože tady pořád ještě velkou mezeru pro luku máme. Zatím jsme ještě daleko od té předkrizové úrovně investic, hlavně v oblasti infrastruktury, sociální infrastruktury a také máme velkou potřebu v oblasti výzkumu. A co se týká těch ambiciozních cílů EU, třeba v oblasti klimatu, to vede k potřebě daleko větších investic do nízkouhlíkové energetiky, dopravy a tak dále. A tady je potřeba na to reagovat. Také jsme zjistili, že vývoj nových produktů, a to už jsem řekl, nějakou dobu trvá. Tedy na začátku to bylo docela pomalé, když se když vyvíjely produkty EIB. To směřovalo k malým a středním podnikům, buď to byly už stávající produkty, do kterých se investovaly další peníze, aby se to urychlilo a pak přišla, přišel ten vývoj s polosnárodními podpůrnými bankami, vývoj nových projektů, to nějakou dobu trvá a teď ty produkty začínáme umístěvat na trhu. Velké téma, když vznikl EFSI, byl ten multiplikační efekt. Původně to bylo příliš vysoké krát 15, Teď jsme trochu pod 15, asi 13,9, ale blížíme se tomu a vývoj nových produktů nám určitě umožní dosáhnout toho 15-násobného cíle, tedy očekávání tu jsou. Další téma, a to je jedna z klíčových otázek dnešního workshopu, je kombinace s jinými zdroji EU. A jasně EIB nemůže intervenovat eh, všude, kde selže trh jenom prostředky EFSI. Jsou projekty, kde je to příliš riskantní, eh, kdy doba je příliš dlouhá na to, aby EIB mohla intervenovat a jsou tady finanční nástroje, kde je potřeba tedy kombinovat, propojovat ty nástroje. Ta implementace je velice složitá, máme mnoho projektů, kde jsme tu kombinaci zvládli, ale není to až tak úspěšné, jak jsme si přáli a chceme nový rámec a nařízení Omnibus by to mělo všechno usnadnit. Co se týká investičních platform, tak eh, to není nic kouzelného, kde by se nepodporovatelné projekty staly podporovatelnými, ale je to nástroj, jak podpořit spolupráci mezi EIB a dalšími eh, investory, jako třeba ty národní podpůrné banky a všechno to dá dohromady s veřejnými zájmy. Investiční platformy by měly vycházet z pečlivé analýzy trhu, než přijdou s nějakou strukturou. A pak je třeba tu strukturu řádně provést abych se třeba přilákali další investoři. Pokud to není řádně strukturováno, řádně řízeno, tak soukromí investoři prostě nepřijdou. Tady je třeba tu přípravnou práci udělat velice pečlivě a kolegové to dělají už pro mnoho platform a uvědomují si velký význam toho. A nakonec FC je jenom jeden ze tří pilířů. Je třeba ten třetí pilíř podporovat, aby se zlepšil investiční rámec v Evropě, tak abychom dosáhli plného očekávaného úspěchu. Něco k nařízení FC 2.0. Asi to znáte lépe než já. Tento parlament to schválil v prosinci vítáme kontinuitu. Jak už jsem řekl, trvalo, než se ty nástroje vyvinuly. Teď se tedy musíme opírat, o to máme a je třeba mít kontinuitu. Je to nástroj řízený trhem a soustředí se na rizika. Zůstává to nástroj, který respektuje i obchodní parametry našich klientů, ale je to transparentnější. Pak je tady specifická role Evropského parlamentu. Nařízení EFSI 2 poskytuje také nové šance. Je to z 315 na 350 eh, miliard do roku 2030. Jde tady také o otázky bioekonomiky, udržitelného zemědělství, lesnictví. Je to dobrý signál, že EIB má více operací v této oblasti. Pak přeshraniční infrastrukturní projekty, jich se toto nařízení týká. A samozřejmě jsou tu nové změny a výzvy pro implementaci. Je tady klimatická akce. Jak víte, můj místopředseda je tady velice vedoucí osobností, jde o 40% financování e, ve prospěch klimatické akce. Ne proto, že bychom 40% operací dělali s ohledem mm, pozitivním dopadem na klimat a těch zbývajících 60% snad negativní. To rozhodně ne. E, další nesouvisí s klimatickou akcí, ale není to pro klima negativní. Pak je tady nová definace takzvané additionality, tedy doplnění. Tady musíme reagovat i na jisté neúspěchy trhu a specifické e, riziko není něčím navíc, něco, na čem pracujeme víc. Myslím, že vysvětlování je velice důležitá otázka a EIB, EIB to vítá. My pak rádi vysvětlíme, proč to financujeme a řekneme, jak pracujeme s EFSI. Máme nárůst těch malých operací a také na nárůst, který soustředí hlavně s lokálním pohledem na věc. Tak a teď je na řadě můj kolega. Vím, že času máme málo, ale vezmu to stručně. Já pracuji v poradenských službách, nikoli přímo v hubu, ale nechci to teď brát podle slajdu. Vysvětlím vám, jak pracuji ve všech třech pilířích přímo. Jeden příklad je třetí pilíř, eh, tedy prostředí příznivé pro investice. Poskytovali jsme poradenství Eurostatu, aby umožnil kontrakty v oblasti energetiky, eh, které se proplácí, když dojde k úsporám. Až do září minulého roku se tohle počítalo jako dluh na veřejné straně, to znamená, že obec to musela mít ve své bilanci. Dokonce docházelo k tomu, že ta soukromá strana nesla většinu rizik. My jsme poradili Eurostatu, aby změnil přístup a řekl dobře, pokud většina rizik je na straně soukromníků, pak by to nemělo být v té veřejné bilanci. Eh, přišli pak s příručkou pro veřejné orgány, to není určeno pro lidi, kteří nesou odpovědnost za veřejné zakázky. Je to pro firmy, které se na tom podílejí. My teď máme vlastně takový návod pro účastníky, jak má smlouva vypadat. A to je e, součást odbourávání investičních bariér. Další věc související s tím hubem, máme členské státy, které přišly s programy, s dokumenty, modelovými smlouvami, tak, aby se pomohlo investicím v oblasti snižování CO, CO2, když vyměníte třeba jenom okna ve škole, tak ne, že se jenom e, omezí emise uhlíku, ale dojde k obecnému zlepšení podmínek. Dále pomáhám členským státům se sestavováním finančních nástrojů, tak aby podporovaly tyto soukromé firmy, hlavně tam, kde ten trh zatím nefunguje. Jsou to v podstatě praktické případy, kdy se podílím na všech třech fondech a tento poradenský hub je v rámci EIB, je to ten one-stop shop. Není to tak, že znáte někoho v EIB. Je tam jedno kontaktní místo, když třeba znáte někoho v EIB, tak i na něj se můžete obrátit a ty projekty skončí na tomto poradenském hubu a jde o to využít eh, nějaký nástroj, který v EIB již existuje. Třeba je to program ELENA v oblasti energetické efektivity, ten je velice úspěšný, ale zároveň EIB může používat zdroje z tohoto hubu pro další poradenství. A ty nové projekty pocházejí z prostředí uvnitř banky i mimo banku jsou geograficky velice rozšíření Itálie, Francie, Bulharsko, tam byla velká míra žádostí, mnoho z veřejné sféry, pro ně je to zdarma, když přijde soukromník, tak ten se musí podílet vlastními zdroji, tedy mnohé soukromé žádosti pak nepokračují, protože soukromník často chce peníze zdarma, ty tady nejsou. Jsou tady tedy žádosti, na kterých se ještě musí pracovat a pak třeba nevedou k investicím. Často jsou to investice EIB, ale některé se nakonec realizují i bez podpory EIB. Jde v podstatě o to, aby se generovaly projekty EFSI, ale některé nakonec fungují i bez EFSI. S ohledem na čas si myslím, že příklady teď vypustím a třeba se k ním vrátím potom v diskusi. Děkuji. Eh, děkuji. A teď se dostáváme k dalšímu referátu. EFSI a ESI fondy, a sice z akademického hlediska. Pan Nunes Ferrer má slovo. Thank you. Ano, děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že vám mohu představit některé ze svých myšlenek. To téma je velmi komplexní. Pokud řekneme fondy EFSI a ESI, tak je to téma velmi rozsáhlé. Já jsem si tedy vybral pouze některé části a nebudu tedy hovořit o tom, jak kombinovat granty a EFSI. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Za prvé EFSI a ESI. A já bych tam dodal finanční nástroje. Je důležité, abychom si uvědomili, že EFSI není něco, co by nám spadlo z nebe, nebo že by to bylo něco úplně jiného, nového. Jsou tu již finanční nástroje, jsou tu jiné způsoby, jak tedy kombinovat akciové a dluhové nástroje. Eh, tímto, v tomto případě tedy decentralizovaným způsobem a v širším měřítku. To znamená, že budu hovořit o grantech, finančních nástrojech, EFSI a uh, eh, ESI. Rád bych hovořil o stavu v současnosti, o jejich funkcích, podobě, o tom, jak se tedy vytvořilo nové politické paradigma. My jsme slyšeli popis eh, toho, celého problému. To znamená, že v tomto ohledu nepůjdu do velkých detailů, budu hovořit o rozvoji finančních nástrojů do budoucna. Já si myslím, že všechno se to vyvíjí a všechno to má nějaký důvod, to znamená, že tady dochází k přirozenému vývoji a trochu bych chtěl pohovořit i o problémech se zprávou, s řízením rizika, odvrácením rizik a také eh, bych zmínil problémy mandátu, které eh, tedy byly vytvořeny pro EIB ve snaze nakládat s těmito nástroji. Finanční nástroje a ESI. Musíme si uvědomit, že evropský rozpočet i fondy ESI se v minulých 20 letech zásadním způsobem proměnily. Máme tu cíle podle Evropy 2020. Máme tu 11 tematických cílů, máme tu strategii pro inteligentní specializaci, to znamená, že všechno to pozadí se e, zásadním způsobem změnilo. Máme tu také dluhové a akciové nástroje, které nejsou nové, protože podobné finanční nástroje i evropské e, instituce i Evropská investiční banka už takovéto nástroje dlouhou dobu e, používaly. Co je nové, jsou, je jiný způsob zprávy. Je to totiž záruka a myšlenka záruky u finančních nástrojů není nová a není to nové ani pro EIB. To znamená, že nová je jiná věc. Máme tu veřejné financování, které pomáhá akciov, prostřednictvím akciových fondů, institucí jako je EIB nebo jiných institucí eh, k dalšímu financování. Tato myšlenka není nová. Někdo někdy tu celou situaci popisuje jako revoluční, eh, jako situaci, která vyžaduje nová pravidla, ale já bych chtěl vysvětlit tu logiku, která se eh, zatím skrývá. Výhodou je lepší rozdělení úkolů a také rizika mezi soukromým a veřejným sektorem. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že pokud se podíváme na finanční nástroje, tak bychom si neměli myslet, že hlavní výhodou je právě ten pákový efekt. Menší pákový efekt u něčeho, co je užitečné, je důležitější než velký pákový efekt u něčeho, co nemá smysl. To znamená, že pokud si někdo Eh, stěžuje, že u výzkumu a vývoje je ten pákový efekt nižší než u infrastruktury, tak bychom měli mít na paměti právě tuto skutečnost. Eh, pákový efekt by neměl být chápán jako hlavní cíl těch nástrojů, záleží na tom, co konkrétně děláme a čeho toho chceme dosáhnout. Finanční nástroje v podstatě doplňují fondy ESIP a je důležité, abychom si uvědomili, že je mezi nimi vztah komplementarity. Není to tak, jak si někteří myslí, že se navzájem nahrazují. Pokud tedy něco eh, můžeme nyní dělat na základě finančních eh, nástrojů a dříve jsme to dělali na základě grantů, tak musíme mít pro tu změnu vážný důvod. Myšlenka finančních nástrojů spočívá v tom, že se tedy dělí rizika a také výhody při tom financování mezi různé zúčastněné strany, mezi různé aktéry. Finanční nástroje by tedy měly být považovány za způsob, jak trochu osvobodit eh, grantové financování od projektů, které nepotřebují granty nebo potřebují mnohem méně podpory. Jaká je, jaký je celý smysl této věci? Jde o to, abychom tedy financovali financovatelné projekty, abychom ty projekty, které financovatelné nejsou, změnili natolik, aby je bylo možno financovat. To znamená, že eh, pokud to máme říct jednoduše, tak jednáli se o eh, projekt, který je dobrý a pokud banka řekne, že eh, pro banku, že pro ní tedy není ten projekt dostatečně výnosný, tak my se chceme my do toho chceme zasáhnout. Eh, jde o projekty, které jsou tedy z veřejného hlediska dobré. Někdy jsou dokonce pravidla, která brání soukromým sektorům ve eh, financování, finestování, například ta pravidla Bazilej 3 a nabízí se tu politická otázka, kdo by měl co financovat. V každém případě, pokud jsou to dobré Eh, projekty, ale riziko je vysoké, tak to tedy eh, vyžaduje intervence. Eh, nedostatečná monetizace, pokud jde o veřejné statky. Ty projekty mohou být dobré, mohou přinést i výhody a výnos a přesto tedy se nesetkají s velkým zájmem. Jsou to takové projekty, jako je lepší ovzduší nebo lepší zdraví. E, to jsou přesně ty e, projekty, u, která, u kterých je těžší monetizace. To znamená, že to jsou přesně, to je přesně ta oblast pro finanční nástroje. Já jsem tady načrtl velmi jednoduchý obrázek pro lidi nebo pro ty, kteří eh, by neměli doposud dostatečné povědomí. Jde o to, jestli tedy ten dotečný, dotyčný projekt je eh, financovatelný eh, a nebo ne. Žluté projekty, ty žluté tečky jsou projekty, které nepřináší veřejné výhody. Ty červené puntíky to jsou nefinancovatelné projekty. My tady máme určitou oblast, ve které působíme a to je to, co je označeno jako market cap, to znamená mezera na trhu. O to, e, to jsou projekty, o které tedy soukromý sektor nemá zájem. Jsou to projekty, které jsou sice dobré, jsou i financovatelné, ale možná jsou příliš dlouhodobé a nebo příliš inovativní a tím pádem příliš riskantní. Ale pro nás je důležité, aby vždycky přinášeli nějaký veřejný prospěch a byli součástí evropských cílů. Tolik tedy na vysvětlení. Já to opakuji zas a znova, protože hrozí, že se budeme ty nástroje snažit používat k tomu, abychom napravovali zkreslení trhu, chyby na trhu. Budeme se například snažit vytvářet nástroje pro lidi, kteří, abychom tedy vzdělávali lidi, kteří stejně práci nenajdou. A to tedy není ten vlastní smysl. Já jsem tuto folii vytvořil pro ty, kteří by chtěli získat rychlý přehled. Jde o to, jak to celé funguje a o jaké finanční prostředky se jedná a jaká řešení tady nabízíme, to znamená záruky, kapitál, půjčky pro eh, malé a střední podniky a tak dále. Vidíte tady různé oblasti naší působnosti. Důležitá je i inovace, to je specializace malých a středních podniků. Je to velmi schematické znázornění, velmi jednoduché znázornění pro ty, kteří chtěli, chtějí získat takový rychlý přehled. Jaké jsou problémy? V čem spočívají problémy těch finančních nástrojů a jejich rozšiřování? V minulých letech jsme zažili eh, takzvané, takzvaný reaktivní vývoj. To znamená, že tu nebyla dostatečná koordinace a dostatečná soudržnost v nadcházejícím období potřebujeme nová pravidla, potřebujeme, aby se ta pravidla usadila, aby se to eh, celé uklidnilo, aby pravidla byla jednodušší, abychom mohli kombinovat granty a finanční nástroje a abychom se nesnažili eh, děl, eh, vytvářet nástroje, které budou se snažit o to samé v různých oblastech. Potřebujeme tedy jak centralizovaný, tak decentralizovaný eh, management Často je to tak, že pravidla se v tom eh, centrálně řízeném a sdíleném řízení velmi liší, jsou velmi odlišná. Eh, sdílený management probíhá prostřednictvím jiných institucí, kde platí určitá pravidla, ale požadavky na dokumenty eh, jsou eh, tedy nadměrné a já si myslím, že by je bylo možnost části omezit a snížit ta hodnocení jsou velmi zdlouhavá a neúplná a to často vedlo k tomu, že tedy vznikly některé další nástroje a my se snažíme celou tu práci zjednodušit, zeštíhlet, tak, aby ty struktury nebyly natolik paralelní a odlišné. Dospěl jsem k tomu, že změny, ke kterým došlo, eh, tedy probíhaly na základě kombinací eh, finančních nástrojů a grantů, ale někdy vedly k dalším komplikacím. To znamená, že my potřebujeme méně pravidel, ale potřebujeme, aby ta pravidla byla lépe zacílena. Tady vidíme další slide. Na jedné straně jsou granty, na straně druhé jsou finanční nástroje. Pokud se podíváme na Eh, různé duplikace, překrývání, paralelní pravidla, tak zjistíme, že pokud chceme financovat projekty, které kombinují různé, dejme tomu, granty z dvou generálních ředitelství, tak se ten reporting musí duplikovat a musí eh, probíhat tedy eh, se dvěma generálními ředitelstvími. To znamená, že je možno to celé zjednodušit tím, že by byl zaveden jednotný jediný audit eh, v tom centrálně plánovaném a sdíleném eh, řízení finančních nástrojů je to tak, že eh, tedy celá řada projekt, nebo věcí se dělá paralelně. Máme tu projekt COSME a další eh, podporu malých a středních podniků. Zkrátka mnoho věcí probíhá paralelně a já si myslím, že je tu velký prostor pro to, abychom to zjednodušili a zeštíhleli. Je to dáno z části rychlostí, eh, kterou byly ty nástroje vytvořeny. Potřebovali jsme rychle reagovat na současnou situaci, to znamená, že nebyly dostatečně koordinovány kroky jednotlivých aktérů, generálních ředitelství a nyní máme trochu času, abychom si vydechli podívat podívali se na to a tu situaci zlepšili a pravidla zjednodušili. Často se hovoří o jednotné sadě pravidel. To znamená, že bychom měli jednotná pravidla, která by eh, říš, řešila všechno. Já si myslím, že to je z říše snů. Můžeme mít jen, eh, společné postupy, ale já se obávám, že eh, si musíme položit otázku, jaká pravidla toho, z toho vzejdou. Otázka zní, jak tedy vytvoříme něco, co bude jednoduché a jasné. Já jsem hovořil o přípravách hubu. To je možná jedno z řešení, jak tedy eh, vytvořit nějaké jednoduché pochyby. Pokyny v tuto chvíli je velmi složité kombinovat jednotlivé eh, zdroje finančních prostředků do budoucna, aby se ta situace mohla zlepšit. Eh, další věc maximalizovat potenciál, minimalizovat fragmentaci. Já si myslím, že bychom měli více využívat připravené, předpřipravené nástroje, možná, že by to byla taková hybridní forma mezi centrálním a sdíleným řízením, tak abychom tady využili multiplikace nástrojů v případě různých nástrojů. Vím, že mnoha lidem se nelíbí to, co řeknu, a sice to, že pokud chceme mít efektivní eh, systém, který bude fungovat za eh, nízkých nástrojů, tak potřebujeme celoevropské řešení a musíme se vyhnout menším fondům v regionech, které dělají zvláštní činnosti, například povolují, eh, nebo podporují kreativní eh, umění, kreativní průmysl v nějakém regionu. Potřebujeme spíše větší fond, který bude fungovat efektivněji. Jsou různé způsoby, jak k tomu můžeme dospět. Já jsem chtěl pouze načrtnout určitou cestu zpět ehm, z hlediska efektivnosti má tedy smysl vytvořit velký evropský fond. V období krize to vzniklo velmi rychle a my si v tuto chvíli uvědomujeme, že to není nic, co by spadlo z nebe a že myšlenky na podobný fond už fungovaly v minulosti. Zároveň to bylo tak, že regiony tedy nechtěly, aby se rozdělované peníze vkládaly do jednotného fondu. Rád bych krátce zmínil ještě další otázky, které se týkají mandátu. Finanční nástroje, EFSI zvlášť, eh, se řídí na základě mandátu. Je to poměrně rozsáhlý mandát, ale musím říci, že je poměrně dobrý a zároveň eh, si musíme dát pozor na to, aby to nevyvolalo než vyžádané důsledky, protože často politický tlak může vést k tomu, že se mineme eh, cílem, že tady dojde ke ztrátám. My si musíme uvědomit, že EFSI je zaměřen na eh, mnoho oblastí když vznikne krize, tak e, je tu velký tlak, říká se, potřebujeme tedy něco udělat, potřebujeme investovat prostředky do té či oné oblasti a vznikne napětí mezi tím, co je skutečně potřeba na trhu a co by si eh, politici přáli. My si musíme uvědomit, že právě EFSI musí být dostatečně pružný na to, aby se přizpůsobil podmínkám na trhu. Nesmí to být nějaký nástroj, který by byl samoučelný, který by prostě byl eh, používán proto, že je tu politický tlak. A podobné je to s finančními nástroji. Když vznikly, tak byly eh, určeny na podporu malých a středních podniků, ale eh, když už ty finanční nástroje ku příkladu by nebyly potřeba, tak musíme jejich použití omezit. A já si myslím, že někteří politici toto neberou dostatečně v potaz. Mm, to znamená, že musíme vytvořit nástroje přiměřené velikosti, na druhou stranu je to tak, že e, ty takzvané zaparkované finanční prostředky, e, které jsou nevyužívané, taky představují problém. E, snažíme se vyhnout tomu, čemu se říká N plus 2, N plus 3 v některých regionech e, je to tak, že ty prostředky jsou prostě po mnoho let zaparkovány a nejsou využívány a právě proto potřebujeme vhodné nástroje a dobrý systém, který umožní jejich správné použití. A na závěr mi dovolte, abych řekl, že mě trochu znepokojuje možnost vytvoření neefektivních, nedobře fungujících e, struktur, Eh, řízení, což může vést k tomu, že budou používány eh, špatné nástroje. My si vždycky musíme uvědomit, s jakými skutečnými náklady je daný nástroj zpět. A úplně poslední bod, který krátce zmíním, máme tu eh, stále problém při řízení s odporem k riziku. Pokud se využívají záruky a pokud nejsou ty záruky dostatečně přijaty, tak je to problém, protože ta záruka je tu proto, aby se využívala, není tu proto, aby e, zkrátka zůstala nevyužita i poté, musí být opatřena e, cenou, tak aby e, se mohla využívat. A to se týká především výzkumu, vývoje a inovací. v této oblasti to musí být možno. Někdy jsou ty záruky velmi pěkné, pěkně se výjímají v, eh, v rozpočtu, ale když dojde na věc, tak eh, se má za to, že je to příliš riskantní, ale právě proto tu finanční nástroje máme. Finanční nástroje prostě musí řešit riziko. A úplně poslední věc, eh, finanční nástroje by neměly řešit a napravovat chyby politiky. Došlo ke strukturálním reformám a já si myslím, že čím lépe eh, vlády zvládají svoje vlastní finanční prostředky, tím lépe zvládají i jiné prostředky. A je velmi důležité, abychom i nadále vytvářeli tlak na to, aby ve finanční správě tedy platila eh, správná pravidla. Eh, děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem překročil vyhrazený čas. Ja, haben wir. Danke. Ja, vielen Dank. No, děkuji mnohokrát. A další řečník bude pan Apel z TG Regio. A a řekněte nám ještě, zda ty obrovské částky fondů a finančních nástrojů odpovídají článku 185. Pardon, 120. Děkuji paní, předsedkyně. děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Budu se věnovat některým otázkám, které zmínil pan profesor Liberacký vysvětlení, kde se bere ESIF, jak mohou ty nástroje spolu spolupracovat, jak se mohou navzájem doplňovat. Jenom stručný přehled pro ty, kdo v tom nejsou úplně doma. ESIF to je rodina, skupina fondů, celkem přes 450 miliard do roku 2004. 40 eh, mají sloužit k financování v různých členských zemích a různých regionech. A spadají pod společný management. To bylo dohodnuto mezi komisí a členskými státy, implementují to členské státy, místní orgány jsou odpovědné za výběr a monitoring a realizování těch projektů. Tady máme také velký rámec pro ty nástroje v letech 2014 až 2020. Když se podíváme na propojení a interakci ESI fondů s investičním plánem pro Evropu, tak na levé straně vidíte tři pilíře investičního plánu. To jsou ty podmínky ex ante, které podporují zlepšení investičního prostředí. Pak tady máme dosažitelnost těch financí a podpora, technická podpora, to jsou stávající instrumenty jako Jaspers a FI Kompas, které podporují investice a zavádění finančních nástrojů. A pak máme také technickou podporu pro operační programy a v neposlední řadě, když se podíváme na ten pilíř eh, mobilizace financí, tak eh, to jsou eh, prostředky na podporování zájmu a aktivity a jde o to, aby se ty finanční prostředky pro to období 2014 až 2020 alespoň zdvojnásobily. Když se rychle podíváme na to, co se dálo v letech 2007 až 2013, tak eh, tam eh, jsme finalizovali zprávu a předali ji parlamentu v říjnu. Vidíme, že členské státy implementovali přes mm, tisíc nástrojů ve všech členských státech a Můžeme říct, že po celou dobu byly absorbovány prakticky všechny fondy. Také bylo důležité pro tento výbor, že nakonec eh, náklady na management zůstaly eh, pod tím, pod tím stropem 6,5 za celé období, což je 1,26 na jeden rok, které připadly tedy na management a zprávu. Tedy eh, v období 2007 až 2013 musím říct, že jsme byli docela úspěšní, co se týkalo implementace finančních nástrojů a další důležitá zpráva. Když se ta zpráva uzavírala, tak miliardy zdrojů se už na reinvesticích vrátilo. Tedy vidíme, že je to udržitelný finanční nástroj a je to součást zprávy, která nebyla povinná, ale měli jsme víc než 310 finálních příjemců, kteří profitovali z těchto nástrojů. Když se podíváme na období 14 až 20, tak ty nástroje eh, chtějí umístit přes 20 miliard přes finanční nástroje. Vidíte tady na tom koláčovém diagramu, jak je to s těmi tematickými cíly. Největší část jsou malé a střední podniky, asi polovina, 20 by mělo být pro nízkouhlíkovou ekonomiku 3,2 miliardy inovace a výzkum a věda výzkum a rozvoj. Když se podíváme na kombinace a komplementárnost, to je vzájemné doplňování, tak eh, tady by se mělo jasně říct, že finanční nástroje jsou pro kohezní politiku nikoli v cílem, ale prostředkem. I můj předřečník to řekl, že ne všechno je možno finančními nástroji podporovat. Musí to být projekt, který má nějaký výnos nebo šetří eh, náklady, ale není možno být, ho podporovat z bankovních zdrojů. Takže je třeba, abychom měli granty nebo abychom kombinovali granty ESIF a finanční nástroje. Když se podíváme na infrastrukturní projekty, tak tam velice často, velice často je potřeba přihlížet k těm procesům, které jsou nevýnosné. Když se podíváme na komplementárnost, tak ESIF a EPSI mají různou právní bázi, jsou různě pojaté, jsou z různých dob, ale oba mají značný objem investic, týkají se stejného území EU, sledují pomale cíle, jako je růst, zaměstnanost, to znamená, mohou se navzájem doplňovat a optimálně e, přitahovat další soukromé investory. Příklad, který je na, na folii, když třeba pomyslíte na investice do efektivity energie, tak to, co třeba není možno financovat z ESIF, třeba in, izolace budov a další část, která je potom k tomu komplementární, doplňková. Když se podíváme na kombinace, tak to je jistá míra vzájemného doplňování, kdy uh, investujete do stejného projektu a to může být z různých důvodů. Teď se nebudu pouštět do podrobností, ale může to být na úrovni projektu nebo investiční platformy. Tak, když se podíváme na schematické možnosti kombinací, tak tady pak vidíte, že na úrovni projektu se můžete setkat s různými přispěvateli. EFSI podpora, ESIF program a samozřejmě možní jiní investoři, kteří se podílejí na projektu. Když to učiníme, tedy aby bylo jasno, příspěvek ESIF musí být v souladu s kritérii eh, těch cílů původního programu, a samozřejmě také můžete předpokládat, že ESIF přichází ve formě finančního nástroje. To je na této folii. V podstatě se potkáte na té projektové úrovni, ale příspěvek ESIF je poskytován prostřednictvím finančního nástroje, nikoli v grantu. A pak se dostáváme k příkladu investičních platform Platformy se mohou objevovat v jakékoliv formě. CPR a platforma musí být finančním nástrojem, mohou mít geografický důraz nebo sektorální, může to být multisektorální, jsou tady různé tvary, různé formy a vidíte tady, že příspěvky se potkávají na úrovni investiční platformy EFSI ESIF a soukromý investor. Soukromý investor samozřejmě se může objevit i na jiné projektové úrovni, to by byla jistá alternativa. Tohle je finanční nástroj. Příspěvek SIF nemůže přijít ve formě grantu. Takže teď Hodně se hovoří o zjednodušení, o omnibusu, co se změnilo. V podstatě první tři odrážky, které, to tady, které tu vidíte, tak eh, to se týká stávajících eh, ustanovení implementací pro člen, implementačních možností pro členské státy. Omnibus eh, je jistá míra, jistá možnost kombinace ESIF a EFSI. ESIF a EFSI to je možné už dnes na základě 38b, ale jsou tady jistá omezení a omnibus se tedy snaží cílit na ta úzká místa a poskytovat nové možnosti. ESIF může být podřízen EFSI, pokud je to oprávněné za jistých podmínek. Co to tady znamená, co se týká nějakého schnutí? Eh, jak může ta kombinace nastat na úrovni projektu, platforma. ESIF může investovat eh, do platformy EFSI, mohou kolektivně vytvořit novou platformu ESIF a EFSI zároveň. To znamená, EFSI může investovat eh, do zavedeného finančního nástroje ESIF. No proč by se to mělo dít? To je otázka, kterou vznesl pan profesor Liberacký. Za prvé, kombinace může být užitečná v situaci, kdy je nějaká díra na trhu větší, než jsou zdroje ESIF. Platforma může být užitečná při vstupu do menších projektů EFSI protože tam u nich je jistý minimální požadavek, to znamená, ta platforma pak umožňuje eh, lepší portfolio, což je případ mnoha kohezních eh, otázek. Může to vést k většímu objemu investic. V tomto kontextu musím říct, to je jedna z těch stávajících otázek, že tady evropská záruha, takže EFSI není národní spolufinancování. Je to tedy ona kondicionalita. Jeden nástroj EU nemůže pokrýt národní spolufinancování. A jak už jsem řekl dřív, EFSI může pokrývat i ty nespůsobilé části větších projektů paralelně s investicemi ESIF. Samozřejmě EFSI eh, by mělo chránit přírodní zdroje, je to tady součást omnibusu. Pokud dojde ke kombinaci, tak tady je ten pákový efekt pro zdroje. Souhlasím s tím, co řekl pan Nunes pákový efekt eh, není eh, pro kohezní země. Tohle jsou opravdu prostředky, kde to riziko je větší a kde pákový efekt eh, není součástí té kohezní politiky. Jak už jsem řekl, často v mnoha případech budou potřeba granty ESIF, aby to bylo podporovatelné ze strany bank. Máme to pro rozvinuté i méně rozvinuté oblasti. V těch rozvinutých často není dost alokovaných prostředků ESIF. ESIF tedy může sahat po větším objemu investic a v těch méně rozvinutých je to tak, že to riziko je někdy příliš vysoké, to už tu také zaznělo pro EIB s podporou EPSI, takže potřebujete nějakou další ochranu, abyste umožnili EFSI, abyste přilákali další soukromé investory. Tedy suma sumárum kombinace může znamenat, že když dosáhnete na podporu EPSI, tak to umožní více regionům financování EIB, které by se jinak nerealizovalo, hlavně co se týká asociovaných rizik. Už také bylo řečeno dříve, že je celá řada projektů, která se odehrává v různých tvarech a formách. ESIF grantuje a EFSI se podílí finančními nástroji. ESIF a EFSI a samozřejmě, jakmile začne platit omnibus, tak eh, se to začne projevovat. Co se týká vašich konkrétních otázek, paní předsedkyně, vím, že se tady zvažují nějaké centrálně řízené nástroje. Já si myslím, že to se týká hlavně těch centrálních nástrojů, jak je to z nástroji dílného managementu, jak by tam zapadaly. To si myslím, že podle našeho názoru by mělo být na dobrovolné bázi ale záleží na tom, jak ten nástroj bude navržený. Tady asi musíme počkat na finální návrh komise a to zatím nejsem schopen předjímat. Děkuji. No, tak vidíme, že u tohoto sektoru není nic, co by neexistovalo, takže opravdu se těším na napínavou diskusi. Paní Dmitruk bude hovořit o polském projektu. Máte slovo. Thank you very much, Ms. Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady zastupuji Ministerstvo pro hospodářský rozvoj z Polska. A jak možná víte, finanční nástroje se v Polsku používají velmi široce pro evropské Eh, investice. Celkem se jedná v tuto chvíli o 1,34 miliard euro. Jde tedy o podporu malých a středních podniků a také o další klíčová opatření, ale kromě toho musíme identifikovat ještě další oblasti, kde bychom mohli použít finanční nástroje a jedna z oblastí, která v Polsku eh, se doposud nezdála vhodná, je oblast sociálního začlenění, konkrétně sociálního podnikání. Sociální podniky se zaměřují na dosahování sociálních cílů spíše než na generování zisku a právě proto nejsou pro mainstreamové banky považovány za eh, eh, solidní klienty, ziskové klienty a to je tedy klíčový prvek, který eh, je pro další rozvoj sociálních podniků stěžejní. My v Polsku jsme si tedy řekli, že by to mohlo mít úspěch a já se s vámi chci podělit o naší zkušenost. Nejedná se o velké částky, jak vidíte, jde pouze o 14 eh, milionů euro eh, z, eh, z celkových 2,7 miliard euro, které jsou na sociální začlenění vyčleněny. Hlavní formou financování v této oblasti jsou granty a intervence je rozložena do 16 operačních programů. Většinou tedy poskytujeme granty, ale je to jedna zvláštní oblast, ve které pomáháme prostřednictvím finančních nástrojů. Další, eh, celá ta podpora sociálnímu hospodářství se řídí takzvaným národním programem pro rozvoj sociální ekonomiky. Je to program, který polská vláda přijala v roce 2014. Jeho hlavním cílem je podpořit finance teda finančně eh, sociální podniky. Zdrojem jsou vnitrostátní prostředky, ale také prostředky evropské v rámci současného eh, finančního období tento program tedy rozhodne, nebo v rámci toho programu se tedy rozhodne o tom, jaké prostředky budou v jednotlivých operačních programech použity a je tu tedy jasné rozdělení, díky němuž nedochází k překrývání, k paralelnímu financování. Sociální podniky v Polsku tedy dostanou buď grant nebo uh, úvěr nebo záruku a nedochází překrývání. Mělo se za to, že sociální podniky eh, si nebudou brát úvěry, protože mají možnost získat grandy. To znamená, že v roce 2012 jsme se rozhodli, že zahájíme pilotní projekt a ukázalo se, že je to věc, která je velmi úspěšná Nestálo to hodně peněz, šlo pouze o 6 milionů euro, ale absorpční míra dosahovala takřka 150 a podařilo se nám vytvořit dvojnásobné množství eh, pracovních míst. Eh, plánováno bylo 50 a nám se vytvoři, podařilo vytvořit 507 pracovních míst. Kromě toho jsme oslovili dvojnásobek konečných příjemců, kteří si vzali úvěr. To znamená, že ten program byl úspěšný a pro nás to bylo velmi překvapivé. Rozhodli jsme se tedy, že v tom budeme pokračovat, že ten systém budeme pro, uh, eh, implementovat i dál a pro období 2014 až 2020 jsme tedy navrhli studii, která měla zjistit, jak velká je tady tedy mezera na trhu. Zjistilo se, že tady je tedy jednoznačné selhání trhu v sociálním hospodářství. Mainstreamové financující instituce nechtějí investovat do sociálních podniků a nenabízí jim tedy kapitálové nebo kapitál za vhodných podmínek. Celkový kapitál jsme odhadli na 150 milionů a pokud tedy započítáme i odmítnuté úvěry, tak to bude 12 milionů ročně. To znamená, že pokud se podíváte na ten pilotní projekt, kde jsme investovali 6 milionů, tak jsme nyní tady dospěli k mnohem vyšším částkám. Zjistili jsme, že takovéto financování se setká s velkým úspěchem, že je o něj velký zájem. A ta studie zároveň dokazuje, že do budu, nebo zpětná vazba k, tomu, k té studii ukázala, že do budoucna objem sociálního Eh, podnikání ještě zroste a že tu tedy bude ještě větší mezera na trhu. My jsme se rozhodli použít tedy fondy FC pro sociální rozvoj, eh, Celkem tedy eh, to bylo financování ve výši 42,2 eh, milionů euro, což je mnohem víc než v tom pilotním projektu. Následně jsme, si tedy, jsme se rozhodli, že tady vytvoříme fond záruk, tak aby se to nepřekrývalo s tím, co děláme v rámci tohoto eh, finančního období. A rozhodli jsme se, že vytvoříme i nové formy, které vyzkoušíme, to znamená protizáruky a sociální podniky, e, kapitálové sociální podniky, což pokračuje a celá tato snaha mě, by měla vést k tomu, e, že vytvoříme 1250 nových pracovních míst a že přidělíme více než 2000 úvěrů konečným příjemcům. Účinné provádění finančních nástrojů vyžaduje spolupráci různých e, aktérů a my jako Ministerstvo pro hospodářský rozvoj jsme e, řídícím orgánem. To znamená, že dohlížíme na celé prosazování toho systému současně s Ministerstvem pro rodinu a sociální politiku a také pracovní záležitosti. E, musíme tedy dohlédnout na to, aby finanční nástroje dostály požadavkům, které jsou na ně kladeny, proto jsme vytvořili Task Force, skupinu pro sociální hospodářství, ve které tedy diskutujeme o problémech a o předpokladech v sektoru sociálního hospodářství nebo sociálního podnikání. Nástroje, které tady provádíme, podle našeho názoru eh, dostály požadavkům. Nebylo by možné je eh, realizovat bez BGK, což je vlastně Národní rozvojová banka, která v podstatě hraje eh, roli toho finančního eh, zdroje a také tu hráli roli finanční zprostředkovatelé, konkrétně instituce TISE a FRV. To jsou ty instituce, které nabízí půjčky konečným příjemcům a jak už jsem řekla, konečnými příjemci jsou sociální podniky, eh, instituce, které se snaží o reintegraci lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, různé nevládní organizace a další instituce, které se snaží dosáhnout sociálních cílů a na regionální e, úrovni byly vytvořeny jednotky pro podporu sociálnímu hospodářství, takže právě tyto jednotky, tyto, tato oddělení e, pomáhají sociálním podnikům dostat se příslušným finančním zdrojům. E, ta intervence by měla trvat po celé programové období. Jsou tu zároveň tři milníky v letech 2018, 2020, 2021. Dalších pět let, pět let je určeno na ehm, reinvestování. Je to tedy jeden z vládních programů, to znamená, že ty zdroje následně budou reinvestovány ke stejnému účelu po e, tomto monitorovacím období. My chceme obsáhnout sociální podniky na celém polském území a proto jsme tedy vytvořili pět různých makroregionů, a snažili jsme se ty finanční prostředky rozdělit mezi tyto makroregiony. Každý z těch makroregionů tedy plní svoje cíle a jsou mu přiděleny určité finanční prostředky eh, v závislosti na tom, kolik tam těch sociálních podniků a aktérů je. A v závislosti na tom, kolik nevládních organizací v dotyčné oblasti působí a plní nějaké sociální úkoly. Doposud je to tak, nebo to řeknu takhle, první úvěr byl přidělen v březnu roku 2017, to znamená eh, před méně než rokem. Eh, doposud jsme přidělili 1,1 milionu euro, celkem by mělo vzniknout 306 pracovních míst. A tato místa vytvořena byla, to znamená, že ten projekt byl úspěšný. My jsme tedy v pilotní fázi nepožadovali žádné soukromé financování od těch finančních zprostředkovatelů v případě tohoto projektu je e, zaručen příspěvek ve výši 13 e, ze strany finančních zprostředkovatelů tohoto pákového efektu se nám tedy podařilo dosáhnout. V pilotní fázi jsme se o to nepokoušeli, protože jsme věděli, že nikdo by takové riziko nechtěl podstoupit, že by se nenašel nikdo, kdo by chtěl investovat do takové oblasti. Pokud jde o protizáruky, tak ty jsou v tuto chvíli eh, v, v pilotní fázi. V tuto chvíli na ně bylo alokováno 1,1 milionu euro. Je velmi obtížné najít partnera, který by byl ochoten do toho jít, ale doufám, že tedy eh, v únoru BGK eh, podepíše dohodu se s fondem záruk a že tedy budeme moci začít prosazovat ten systém protizáruk. Pokud jde o ten sociální rizikový kapitál, tak v tuto chvíli tedy v rámci veřejného výběrového řízení vybíráme finančního zprostředkovatele, který by tedy investoval do sociálních podniků, byť je to oblast, která je velmi riskantní. uvidíme, jak se to vyvine. Celkem za to tedy můžeme říci, že po pěti letech jsme prokázali, že se vyplatí investovat do sociálních podniků v, Pol- v Polsku, protože se zdá, že jsou eh, spolehlivými partnery v eh, odpisy tu nejsou, pouze v méně než 15% případů jsou problémy s platbami, což je velmi dobré číslo, dobrý výsledek v takovéto oblasti, která není orientována na zisk. Díky Evropskému sociálnímu fondu a příslušným investicím se sociální podniky tedy eh, staly nezávislejšími na vnějším financování prostřednictvím grantů a to také bylo naším cílem. To znamená, že my jsme s touto intervencí velmi spokojeni. Děkuji. Ja, vielen Dank Frau. Dvakrát děkuji. Bylo to velmi zajímavé. Děkuji všem vystupujícím za jejich prezentace. A nyní zpravodaj má slovo, takže kolego Liberacký. Thank you very much, Madam Chair. First of all... Děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace. Teď dovolte, abych řekl něco o svých dojmech. Byly to velice povzbudivé názory od Evropské investiční banky, od pana Bertrana, podporovaný panem Panetou. To znamená, náš obrázek, který jsme si utvořili, je takovýto. Dochází k nárostu, máme víc příležitostí, jsme připraveni připraveni vyvíjet nové finanční nástroje. Máme 38 investičních platform. 15 činí koeficient násobnosti, což je tedy dobře. To znamená obecně ten obrázek docela entuziastický. A pak Přišla trošku studená sprcha od pana Jorgeho Nuneze Ferrera. V podstatě myšlenka dobrá, šance slibné, ale ten systém je příliš složitý. Je potřeba ho zjednodušit. Zjednodušit procedury, obecný princip je třeba regulovat, ale ne moc. Nepřehánět to s tou regulací, to často může být s protikladným účinkem. Já vím, že takové doporučení se často dělá, protože to zatím není problém. Lidé mají svá vlastní pravidla, my potřebujeme určitý proces urychlení, jak řekl pan Bertrand. Máme zatím pomalý rozvoj s vyšší mírou opatrnosti a když se to začne zrychlovat, když lidé pochopí, že by to mohlo fungovat, a pak to propojování různých způsobů financování, to vidíme velice rádi, protože my si myslíme, že když dochází k synergii, tak eh, ty výsledky jsou lepší a dosahuje se jich, tak říkajíc, levněji. Pan Ferrer řekl, že v krizi šlo o rychlé spuštění EPSy a po krizi, když už eh, jsme zase v dobré ekonomické kondici, tak eh, instituce začaly pracovat na svých dalších nových eh, byrokratických bariérách a staly se rigidními. Já si myslím, že to by mělo být pro nás velice důležité, toto institucionální chování, abychom pochopili, co se zatím skrývá. Je to otázka mm, někdy vnitřní protikladnosti, jde o výkon opírající se o efektivitu. Výkon musí identifikovat mm, benefity a příjemce těchto benefitů a efekty se musí opírat o co největší míru efektivity. A z mého pohledu je třeba také se věnovat otázce toho takzvaného mistargetingu, když se tedy mine ten cíl. Někdy je politická vůle ze strany politiků, politiků národních nebo lokálních. Někdy je ta vůle, tak říkajíc, větší než nějaké kritérium evropské přidané hodnoty. Pan Apel se nám snažil vysvětlit, co je důležité a jak je to s rolí strukturálních fondů v národních vládách a získali jsme následující obrázek. Evropská komise a její role je omezená. To se týká některých členských států, záleží na vládách, jak eh, to pojmou. Také bychom měli mít na paměti, že pokud dojde k úspěchu, tak vláda řekne, to je náš úspěch. A když něco se nezdaří, tak za to může komise. Takže myslím, že bychom měli diskutovat o tom, do, jakého, do jaké míry by komisi měla být eh, přítomnější při definování cílů, lokací a očekávaných výnosů, protože byl tady jistý rozdíl mezi investičním fondem, strategickým investičním fondem a granty. Osobně já, kdybych si mohl vybrat, vždycky si vybírám granty, protože to jsou peníze zdarma, investice je investice, musíte vyvinout úsilí, abyste to splatil. No, na jedné straně si myslím, že je to i pozitivní, protože ESI a EFSI, tam eh, máme jistou míru překryvu, co se týká cílů, ale ten přístup toho společného propojeného investování tady dává smysl. EFSI, včetně soukromých investic a jak řekl pan Apel, to jde trochu mimo komici a já si myslím, že bychom měli mít strategické investiční fondy a strukturální fondy, abychom ukázali, aby management a systém managementu byl schopen dokázat, čeho se dosáhlo, čeho by se mohlo dosáhnout, protože nakonec jsou to naše společné peníze, jimiž chceme přilákat soukromé investice. Některé eh, eh, zkušenosti, které formulovala paní Alexandra Dmitruk, ona se soustředila na sociální podnikatelství a sociální inkluzi. Co jsem se dověděla je docela důležité. Kde je potřeba a za druhé, kde je dokonce i poptávka, tady je možný jistý rozdíl, ale když je poptávka, demand, tak eh, jsme ochotní za to zaplatit. To se to otvírá nejenom ta potřeba, ale ta poptávka a za chvil, a mohu říct, že jsme to měli tak, že bylo pomalý začátek poznávání, jak by to mohlo fungovat a pak dojde k té evoluci forem, kdy se přilákají různí příjemci a pak jsou ty fondy dostupnější. To si myslím, že je v podstatě pozitivní zpráva, kterou jsme dostali. A já jsem přesvědčen, že teď jsme na úrovni eh, zvyšování zralosti těch fondů, dochází k zvýšřečování povědomí, jak to funguje a můžeme očekávat celkem rychlou absorpci těch miliard, které tam ještě jsou k dispozici. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli, že jste eh, nám předložili ty prezentace, my se na ně můžeme ještě v klidu doma podívat. A Na sám konec bych jako zpravodaj chtěl pozvat vás, paní předsedkyně, i řečníky na kávu, tak abych vám ještě jednou osobně poděkoval. Děkuji. Děkuji. Já mám také několik otázek, které jsem si dala na seznam. To rozšíření finančních nástrojů a selhávání trhu, což je vlastně v pozadí ve mně vyvolalo otázku, za ten, ta jedna část komise ECFIN, tedy generální ředitelství, to znamená privátní banky, a to je teda jedna záležitost. A pak tady máme regionální vedení zase v rámci ECFINu a tam zase je úkolem odstraňovat negativní efekty. Takže to samozřejmě vede k obrovskému jaksi posunu na tom trhu. A nemám z toho opravdu dobrý pocit. Já bych se Tady bylo řečeno, že tady máme také co dočinění s řešením dluhů. A já bych se chtěla zeptat, zda bychom neměli jaksi precizně ještě stanovovat eh, toto selhání. A zda bychom se neměli také podívat na privátní banky, jejichž smyslem je vlastně zajišťovat financování. Zda bychom zde neměli vytvořit jiný přístup. A zda ten efekt eh, posunu k těm vlastně státním nebo veřejným eh, prostředkům, zda by se nemělo eh, toto jaksi podporovat více, než zvětšovat ten stávající stav. Já bych se tedy chtěla zeptat, jak vysoké je privátní investování v rámci tedy EFSI? Jakým způsobem tedy do toho zasahují soukromé investice? Potom je tady otázka taky multiplier efekt a pákový efekt. Hovořil jste o 13 nebo 14 eh, procentech. Je to opravdu tak? Je to opravdu ten eh, úmysl, který máme v tomto směru? Eh, pane profesore, já souhlasím s tím, co jste řekl ohledně záruk, že záruky jsou tady proto, aby byly využívány. Pokud máme selhání trhu, tak je opravdu překvapivé, že v podstatě eh, ty, trhy, ty, ty projekty dále běží. To znamená, já bych se chtěla jak si ještě jednou podívat na selhání trhu. My jsme byli ve Finsku a tam bylo asi 120 milionů eh, investovaných do projektu, byl to obchodní centrum a také hotel. A v podstatě ten vtip byl v tom, že nějaká, byla tam teda mm, veřejnoprávní banka, ta dala 10 milionů eur protože bylo řečeno, vy nenajdete žádnou jinou banku, která se do toho pustí. Takže tady jde o to, co jsme dělali špatně, například v jiných oblastech eh, regulace. Protože zajímavé je, že tady byly trhy, které byly vlastně tržní eh, projekty a přesto eh, tady není spolupráce těch běžných obchodních bank. Další věc. Samozřejmě pro nás je velmi obtížné sledovat všechny ty nástroje a tyto projekty. A proto eh, velice často eh, jsme eh, potřebovali tedy pomoc v podobě jakéhosi výkaznictví, tak abychom měli lepší reporting, lepší přehled a lepší znalosti ohledně toho, co se tady děje v těch finančních nástrojích. Já bych se zeptala, všech vystupujících. Jak to musí fungovat v tom reportingu? Na jaké čísla se můžeme eh, spolehnout, abychom opravdu věděli, jak to vypadá s těmi eh, finančními nástroji? Ten polský příklad byl velmi zajímavý. Pokud si představíme, že se jedná oblast, kde nenacházíte právě ty investory, tak eh, s tím se velmi argumentuje. Tak eh, to samozřejmě je zajímavé, ale to, co jsme dnes viděli, to přesahuje eh, tuto oblast, protože to zahrnuje i jiné oblasti. Například profesor Ferrer nám ukazoval některé diapozitivy, kde byly závažné chyby, pak eh, je tady snaha v rámci politického rozhodování najít tu správnou cestu. Takže my potřebujeme vědět, jak to každý den probíhá. Nikdo další nechtěl položit otázku, takže teď se ptám, kdo začne, v jakém pořadí, nebo opačně? Nebo pan Ferrer nejdřív? Protože myslím, že vy jste ten nejvhodnější z hlediska těch provokativních otázek. I don't want to be provocating. Já nechci být provokativní. Někdy to zkrátka tak dopadne. Vy jste tady hovořila o tom oddělení soukromého sektoru. Já si myslím, že to souvisí s tím selháním trhu. Myslím si, že jeden z problémů, eh, který je zpět se všemi soukromými nástroji, já jsem byl v soukromém sektoru, byl jsem konzultant a ono je poměrně snadné najít um, selhání trhu. Je těžší najít mezery na trhu. Já budu hovořit o zpětném hodnocení, protože si myslím, že je mnohem důležitější podívat se na ty mezery na trhu. Je tu něco, co může pomoci je překlenout? Jsou tu nástroje, které bychom za tímto účelem mohli použít a myslím si, že tedy eh, v některých nástrojech na lokální úrovni existují věci, které dokážou tyto mezery překonat. Já si myslím, že to je jedna z věcí, ve, se, ve které bychom měli postupovat s větší seriózností. Ano, pokud jde o kombinaci soukromého a veřejného, tak tu vždycky hrozí riziko, že to bude špatně zacíleno. Já jsem řekl, že když EFSI začal, tak eh, tam byl velký prostor, bylo snadno možné do toho intervenovat, investovalo se do toho eh, mnoho veřejných prostředků, protože bylo zřejmé, že instituce se tedy bojí rizika a některé banky mi řekly, že Evropská investiční banka pro ně byla velmi užitečná, protože je zkrátka zajistila nebo je ujistila, že je dobré do toho jít a také je pravda, že tyto finanční nástroje byly užitečné také proto, že se ty projekty eh, urychlily. A to urychlení, to znamená, že se nemuselo čekat několik let na všechny ty partneři, ne, partnery, než se tedy eh, rozhodli všichni do toho jít, to také představuje velkou úsporu nákladů. Celkem za to tedy můžeme říci, že dopad byl poměrně pozitivní, ale eh, když se ekonomika začne oživovat, musíme někde načrtnout tu hranici, kdy skončíme. Soukromý sektor je po krizi ještě poměrně nestabilní, je velmi podezíravý, obezřetný, to znamená, že takto to v tuto chvíli je. Otázka zní, jak dlouho to bude trvat. Druhá věc, musíme se podívat na všechna ta nová bankovní pravidla, kvůli nímž banky mají potíže poskytovat dlouhodobé financování a na to bychom se měli pravděpodobně podívat. Měli bychom se podívat na to, jaká pravidla musí banky splňovat a jestli jsou to vyvážená pravidla. Jsou to tedy velmi obtížné otázky. Pokud jde o bankovní regulaci, tak jsou tu nepochybně lidé, kteří se v tom vyznají lépe než já, ale pokud vytvoříme takový velký nástroj, tak do budoucna musíme řešit především otázku, jak ho vyvážíme. A to si musí řešit každá banka zvlášť. Skutečná otázka, kterou si musíme položit, spočívá v tom, že se tedy, jak tedy se Eh, podívat na, mm, nebo jak tedy se zaměřit na to základní, eh, což vůbec není jednoduché, je to spíše varování než odpověď. Já si myslím, že tedy eh, by se na to měly dát pozor všechny instituce. Já tady do toho skočím. Per definicionem, ať už s EFSI nebo bez EFSI, je ta myšlenka taková, že by se nemělo intervenovat tam, kde může zasáhnout soukromý sektor. Jinými slovy, tam, kde ten projekt mohou financovat banky, my se tedy nepodílíme. My zasahujeme pouze v případě, kdy trh selhává. To znamená, že když eh, ten, ta návratnost dotyčného projektu není pro soukromé banky přijatelná a my jako Evropská investiční banka se zaměřujeme pouze na určitý typ eh, selhání trhu a to tedy tam, kde riskovost těch projektů znemožňuje financování ze soukromých zdrojů. My se podílíme eh, na projektu prostřednictvím kofinancování, nikdy nenabízíme víc než 50 eh, v určitých výjimkách podmínkách můžeme tedy poskytnout až 75 Snažíme se tedy řešit selhání trhu a zároveň se snažíme zaměřovat na projekty, které po intervenci budou schopny přitáhnout investory ze soukromého eh, sektoru. Je to tedy cesta na ostří nože a je velmi složité tedy se zaměřit na ty správné projekty. Jedno číslo jsem nezmínil. 67% kofinancování v rámci EFSI pochází právě ze soukromého sektoru. To znamená, že my nevyužíváme veřejné prostředky na to, abychom tedy přitáhli jiné veřejné prostředky. Ale ta situace se liší v závislosti na tom, o jaký projekt se jedná, pokud tedy sdílíme riziko s komerční bankou a pokud se jedná o financování malého středního podniku, tak ten zbývající podíl financování peněze soukromého sektoru. Pokud se jedná o vzdělávací instituci nebo nemocnici, tak je pravděpodobné, že ta další financující instituce bude z veřejného sektoru, protože se jedná o projekt veřejné povahy. Máme konsolidovaná čísla, ale situace se liší v závislosti na tom, o jaký projekt se jedná. Jsou to projekty, kde pákový efekt je velmi nízký, dejme tomu, eh, pouze dvojnásobek a jsou jiné projekty, kde ten pákový efekt je dvacetinásobný nebo dokonce ještě vyšší. To znamená, že se to liší v jednotlivých projektech. A nyní vaše otázka týkající se reportingu, výkaznictví. Dneska je v tom nařízení eh, to předepsáno tak, že dostanete všechna konsolidovaná čísla, která tedy Evropská investiční banka a komise musí poskytovat na konsolidové, konsolidované úrovni. Eh, tedy za všechny projekty ze seznamu. Já jsem zjistil, že často je tomu tak, že eh, mnohem více informací poskytnou ty případové studie. Eh, když se podíváme na to, kde jsme intervenovali a kvůli jakému selhání trhu. To znamená, že na jedné straně jsou tu povinnosti výkaznictví a na straně druhé je naše snaha lépe zjistit, jak jsou jak se ty projekty vyvíjí a e, nařízení EFSI 2 nám umožní větší transparentnost. To znamená, že budeme schopni lépe vysvětlit, co se e, s tím financováním dále děje. Dívám se, jestli tedy se mi podařilo pokrýt všechny otázky. Rád bych se podíval na situaci bank. Byť ten tržní kontext je lepší než na počátku, kdy byl spuštěn eh, fond EPSI, tak banky jsou stále svázány v důsledku různých nařízení a v důsledku eh, svých vlastních finančních potíží. To znamená, že nejsou ochotny financovat do dlouhodobých riskantních projektů a proto EPSI stále ještě má velký význam. Pokud jsem na něco zapomněl, tak se k tomu později vrátím. Štefan, prosím. Já si myslím, že na mě nebyly směřovány žádné konkrétní dotazy, ale dodám k tomu dva nebo tři komentáře. Co se týká CPR, tedy pravidla jsou proto, abychom mohli definovat přesně ty mezery na trhu. Já si myslím, že to zatím není ve všech oblastech na špičkové úrovni, ale Mělo by to být a mělo by to sloužit jako nástroj pro rozhodování na základě důkazů, tak, aby byly definovány díry na trhu. Vždycky se to dá zlepšovat, ale myslím, že je to dost komplexní nástroj. Když se podíváme na jiné poskytovatele, co se dělá na centrální úrovni, jaké jsou opravdické potřeby. Pak se ještě vrátím k tomu předchozímu bodu. Samozřejmě tady jsou jisté křižovatky nebo národní potřeby, ale často se ukazuje, že jsou lokální problémy a potřeby, kde buď je riziko příliš vysoké pro jakoukoliv banku, protože generovaný objem není pro velké banky vůbec zajímavý, pro mezinárodní banky třeba. Proto je opravdu užitečné reagovat na ty problémy tam, kde se do toho banky vůbec nechtějí pouštět. My rozhodně nejsme odborníci na bankovní trh. Víme ale, že ve většině členských států v tuto chvíli není problémem likvidita. Vy jste hovořili o jistých oblastech, třeba malé a střední podniky. To pro mnohé banky to není nějak lukrativní, jsou tam vysoká rizika, vysoké náklady. Takže když eh, naše fondy částečně to riziko převezmou, tak to může vést tomu, že banky to znovu zváží a do toho sektoru třeba nakonec vstoupí. Co víme, tak ta rizika jsou opravdu důležitým parametrem. Děkuji. Z pohledu praktika já bych dodala, že Eh, požadavky na reporting, na výkaznictví, které máme v této finanční perspektivě, jsou opravdu velice náročné. A v podstatě nemáme žádnou jinou oblast, kde bychom poskytovali komisi tolik informací. To znamená, že je to problém a My bychom byli pro, kdyby se to množství předávaných informací změnilo, snížilo, protože, jak už jsem řekla, nikde jinde nepředáváme těch informací tolik z, té, z těch specifických oblastí a navíc velice podrobné informace. Takže my bychom rozhodně byli pro zjednodušení v této oblasti v budoucím období. Děkuji. Já, herzlichen děkuji, Srdečné díky. Já tomu naprosto rozumím, protože my přemýšlíme také nad tím, jak bychom získali celkový e, přehled ohledně finančních nástrojů, takže u nás je to stejné jako u vás, protože máme mnoho tisíc e, nástrojů, e, s kterými se musíme vypořádat. A také na té projektové úrovni jsme tak trochu ztraceni, takže to je jeden z našich eh, velkých eh, požadavků, ale vidíme, že nejsme Osamocení protože máte naprosto stejný problém. Vždycky prostě eh, z toho vznikne takový hřbitov čísel a my s tím musíme bojovat, nějakým způsobem si udělat prostě přehled. Takže bylo by dobré, kdybyste si vy udělali pořádek, abychom to nemuseli dělat my protože každý rok vlastně eh, musíme s tím bojovat a vytvářet další eh, těžiska této problematiky. Takže kolega Celer a pak eh, pan Liberacký. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem zaznamenal ten signál zjednodušení, ale ten úsel je vlastně ještě pevnější, protože to, co tady slyším, jenom ta certifikace pro to nové období byla ještě vlastně rozsáhlejší než v těch předchozích obdobích a přitom se tady jedná o e, zkušené pracovníky. Takže tady máme různé filozofie. Jednak z hlediska těch příspěvků, pak ty veřejné prostředky a příslušný přístup a pak tady máme tedy EFSI, které vlastně se rozvíjí podle těch bankovních e, postupů a toto skloubit dohromady u těch správních úřadů, které to mají rozhodnout a povolit, a jak to vlastně pak dorazí k těm konečným příjemcům, kteří nemají tuto kvalifikaci, tak eh, tady musím říct, že tady je opravdu mnoho, mnoho problémů, které se musí vyřešit, pokud chceme být úspěšní a musíme samozřejmě se tím výrazně zabývat, protože jinak sice to poselství tady zaznělo, ale tak trochu mi schází víra, že se to opravdu takto odehraje. A buďme optimisty. Takže pan zpravodaj na závěr, pan Liberacký. Thank you very much. Děkuji. Z mého hlediska, podle mých informací nebo pocitů, se domnívám, že je velmi dobře, že tento fond FC máme, že máme ten koncept. Za druhé, díky penězům a konceptu můžeme přilákat soukromý kapitál. Někde ty soukromé instituce ještě váhají, proč by někde měli investovat. Pokud máte negativní úrokové sazby, tak je potřeba peníze dobře alokovat. Náš evropský projekt vyžaduje, abychom tedy měli dobrou víru v to, že Unie má smysl, že společně budeme silnější a že společně se nám podaří dosáhnout mnohem víc. A proto jsme tedy vytvořili tuto novou, tento nový nástroj pro strategické investice a sice jsme to udělali jinak než u těch dosavadních strukturálních fondů. To znamená, že strukturální fondy, fondy soudržnosti jsou v rukou byrokratů, vlád, komise agentur a tak dále. V tom druhém případě eh, se tedy jednoduše posoudí, jestli to má smysl nebo ne, jestli to je slibné nebo ne. A dovolte mi, abych zopakoval to, co už tady zaznělo, co řekl pan profesor uh, eh, Nunez Ferrer. Uh, Někdy se míjíme cílem. To je ten největší problém. Co se stane, když máme špatný cíl, když se mineme tím cílem? Za prvé jsme zklamáni, je problém získat ty peníze zpět a za třetí se snažíme z toho někoho vynit. Ten nebo to včasné varování, kterého se nám dnes dostalo, nám poskytne určitý čas na to, abychom se na to mohli připravit a abychom se vyhnuli takovým problémům, protože eh, míjení se cílem je špatná věc. Já děkuji za to, že tedy můžeme provést to první eh, zhodnocení skutečného stavu. Můžeme se podívat na to, jak ty projekty fungují, jaká byla očekávání a jaká je realita. Z našeho hlediska, z hlediska výboru pro kontrolu rozpočtu je velmi důležité, abychom měli představu o tom, jak to funguje, co to přináší za výhody, jak ty projekty fungují, jak jsou efektivní Zároveň chceme vytvářet určitý pozitivní tlak na to, abychom dále prosazovali úspěšný koncept. Pokud to bude fungovat, tak ho budeme dále prosazovat. Pokud by to nefungovalo, tak by další prosazování naopak poškodilo image eh, našeho eh, společného programu, projektu a Unie jako takové. A právě proto eh, musíme mít takové hodnocení neustále na paměti. Pojďme se shodnout na tom, že se budeme takto scházet pravidelně. Dejme tomu příští rok, přes příští rok, že tady vždycky zhodnotíme eh, současný stav, co je možno změnit a že bychom tedy mohli přimět Evropskou komisi k tomu, aby tedy rychleji přijala řešení, o kterých hovořil Štefan Apple. To znamená, že by komise mohla zavést nová pravidla, novou regulaci, ale zároveň těch pravidel nesmí být moc, protože pokud jich je příliš, tak jsou často ve vzájemném protikladu, je to celé velmi nejasné a namísto transparentnosti eh, vytváříme pravý opak. Takže vám ještě jednou děkuji, že jste tedy přijali naše pozvání. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli mezi nás a děkuji vám také za to, že jste tedy slíbili, že bude k dispozici zpráva a že jste nám tady poskytli klíčové informace, klíčové číselné údaje, ne všechno, co je eh, možné říci. Jsem velmi rád za to, že se vám podařilo zaměřit se na ty nejdůležitější eh, informace, které potřebujeme že jste ne, nechtěli nutně pokrývat všechno, ale soustředili jste se na eh, to, co je to hlavní. Statistický průměr je eh, ošemetá věc, protože pokud má jedna rodina čtyři děti a druhá žádné dítě, tak se statistického hlediska má každá, dí, každá rodina dvě děti, ale tak to úplně nefunguje. Takže Děkuji a prosím vás, eh, zastavte se u mě v kanceláři na kávu. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste přijeli, děkuji vám za, té, za ty informace. Tím jsme tedy ukončili veřejnou část našeho dopoledního zasedání. Eh, předávám dál pozvání pana Liberackého. Já osobně bohužel nemohu přijít, protože mám jinou povinnost a v, eh, ve 14 hodin 30 minut se sejdeme, v 15 hodin začíná slyšení s panem komisařem Ettingerem. Děkuji a zasedání končím.